Prosím všechny členy parlamentu, aby zaujali svá místa. Edith. Bien, mes chers collègues. Vážení kolegové, při zahájení tohoto zasedání našeho výboru bych rád omluvil našeho předsedu, který bohužel se nebude moci zúčastnit našeho jednání a e, od 16 hodin bude našemu jednání předsedat kolega Barštat a Stas a možná také kolega Liberasky. E, nahradí předsedu. Rád bych vás seznámil s tím, že slyšení pana Envirde, Envirda, bývalého člena účetního výboru. Měla se, mělo, se, mělo se konat 3. Eh, března a je to přesunuto na 17. března. Toto slyšení bylo rozhodnuto koordinátory. Dostali jste pořad jednání posledního, poslední schůze. Omlouvám se, zápis z posledních schůzí. Máte k tomu nějaké připomínky? Nevidím, že by někdo zvedl ruku, takže tyto zápisy jsou přijaty a navrhuji vám, abychom přistoupili k hlasování. A jak vám to již bylo sděleno, navrhuji, abychom nehlasovali elektronicky, abychom hlasovali elektronicky a nikoli zvednutou rukou. Máme tady zprávu Katarin Selen Sorin Ivan o ochraně finančních zájmů společenství, boji proti podvodům, výroční zpráva 2009, odstavec 1, pozměňovací návrh 4. Zahajujeme hlasování. Zahajujeme hlasování. Takže hlasování skončilo. Ten váš přístroj nefunguje? Aha. Pozměňovací návrh není přijat. Číslo 5. Zahajeme hlasování. Hlasování skončilo. Zamítnuto. Pozměňovací návrh číslo 6. Zahajujeme hlasování. Skončilo. A pozměňovací návrh je přijat. Číslo 7. Zahajujeme hlasování. Hlasování skončilo. Přijato. Pozměňovací návrh 8. Oddělené hlasování, první část. Zahajujeme hlasování. Hlasování uzavřeno. Pozměňovací návrh přijat. Dále máme ústní pozměňovací návrh k druhé části, kdo předkládá pozměňovací ústní návrh. Paní András? Paní András, prosím, předložte svůj ústní pozměňovací návrh. Comment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 vyzývá komisi k tomu, aby prosazovala svoji odpovědnost a donucovala členské státy dodržovat pravidla, především s ohledem na to, aby členské státy poskytovaly informace, pokud jde o podvody. I s ohledem na závazek podávat zprávy členských států. Druhá část pozměňovacího návrhu ústní, v tomto případě zahajujeme hlasování. Skončilo. Schváleno. Pozměňovací návrh 9. Zahajujeme hlasování. Hlasování uzavřeno. Schváleno. Pozměňovací návrh 10. Zahájujeme hlasování. Hlasování uzavřeno. Schváleno. Číslo 11. Zahajujeme hlasování. Hlasování skončeno. Schváleno. Číslo 12. Zahajujeme hlasování. Uzavřeno. Přijato číslo 13. Zahajeme hlasování. Uzavřeno. Schváleno číslo 14. Zahajeme hlasování. Skončeno. Schváleno číslo 15. Zahajeme hlasování. Uzavřeno. Přijato. Číslo 16. Zahajujeme hlasování. Uzavřeno. Schváleno. Pozměňovací návrh 17 s ústním pozměňovacím návrhem. Paní, paní Makovej. Ústní pozměňovací návrh um, se týká toho, že zde je nahrazeno Estonsko španělskem. Pan Gajer, prosím. Děkuji, pane předsedo. Moje politická skupina žádá o ústní pozměňovací návrh ústního pozměňovacího návrhu, protože se domnívám, nebo my se domníváme, že zde chybí dvě důležitá slova. Formulace paní Makovej připouští interpretaci, že polovina všech peněz, které jdou do těchto členských států, eh, podléhá podvodům, ale to není pravda, takováto formulace. A to, co říká komise, je, že polovina nesrovnalostí, takzvaných irregularities, eh, je něco, co by mohlo souviset s podvodem. Takže my bychom byli rádi a žádáme o váš souhlas, aby se pozměňovací návrh formuloval následujícím způsobem. Mělo by to tedy znít. Má obavy, pokud jde o množství podvodů ve srovnání s nesrovnalostmi v oblasti vlastních zdrojů v členských státech, jako je Rakousko, Španělsko, Itálie, Rumunsko, Slovensko, kde podvod představuje více než polovinu celkové celkového objemu nesrovnalosti v členských státech, takže by tam mělo zaznít to slovo nesrovnalosti. Paní Makovej? Ano, pro mě je ten text jasný, ale souhlasím s tímto úzním pozměňovacím návrhem. Rozumím tomu dobře, že propojíme ty dva ústní pozměňovací návrhy, je to tak? Tak dobře. 17 s dvěma ústními pozměňovacími návrhy. Zahajeme hlasování. Uzavřeno. Schváleno. 18. Zahajeme hlasování. Pan Gajer. SAD zde má podobný problém. Je zde překlad k dispozici může to být způsobeno překladem. Nicméně je nám jde o to, aby nám komise dala informace o tom, jak odhaduje míru podvodů a nesrovnalostí. A aby to bylo jasné, aby bylo jasné to, že nespochybňujeme údaje komise, měli bychom zde mít následující formulaci. A má obavy, pokud jde o ta podezření, že existují takové a takové nesrovnalosti. Takže to znamená přidat to slovo suspected. Paní Makovej hmm. souhlasí? Bien, amendement 18, donc avec... 18, čili s tímto upřesněním, podaným ústně, zahajujeme hlasování. Uzavřeno. Nefunguje? Nefungovalo to? Tak zahajeme znovu hlasování. Uzavřeno. Návrh přijat. 19. Tento návrh je stažen. Paní Andreasen, ano, je to tak? Stažen. Ano. Dále mám tady ústní pozměňovací návrh s pravodajem. Číslo B. Máte to ve složce. Já eh, vám navrhuji, abychom nepřistoupili k tomuto hlasování o ústním návrhu. Zahajujeme, uzavíráme. Schváleno. Pozměňovací návrh 20. Zahajujeme hlasování. Uzavřeno. Nepřijato. Kompromisní návrh A. Zahajujeme hlasování. Ukončeno schváleno. A teď přistupujeme k pozměňovacímu návrhu 23 s ústním pozměňovacím návrhem, který máte ve své složce D a zahajujeme hlasování. Uzavřeno. Zamítnuto 24, zahajujeme hlasování. Uzavřeno. Přijato. 25. Zahajujeme hlasování. Uzavřeno. Přijato. 26. Rozděleno na tři části. První část. Zahajujeme hlasování. Uzavřeno. Zamítnuto. Druhá část. Zahajujeme hlasování. Uzavřeno. Zamítnuto. Třetí část. Zahajeme hlasování. Uzavřeno. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 27. Zahajeme hlasování. Uzavřeno. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 28. Dvě části. První část zahájíme hlasování. Hlasování uzavřeno. Zamítnuto. Druhá část zahájíme hlasování. Uzavřeno. Zamítnuto. 29. Zahajujeme hlasování. Uzavřeno. Přijato. Kompromis pozměňovací návrh B. Zahájeme hlasování. Uzavřeno. Přijato. Přistupujeme k pozměňovacímu návrhu 32. Zahajeme hlasování. Uzavřeno. Přijat. 33. Zahajeme hlasování. Uzavřeno. Zamítnuto. 34. Zahajeme hlasování. Uzavřeno. Zamítnuto. Pozměňovací návrh. Nyní vám navrhuji, abychom unblock odhlasovali 35 až 41. Je někdo proti tomu? Takže 35 až 41 hlasujeme unblock. Zahajujeme hlasování. Uzavřeno. Přijato. Paní Makovej? Pokud jde o ústní pozměňovací návrh eh, v, ve 40 by tam nemělo být předsednictví. Donc, euh, on ne vote pas... Euh, Takže nehlasujeme o tomto návrhu sekretariátu. Zaznamenáno pozměňovací návrh 35 to už jsme odhlasovali, říkají přísedící. Takže jedna, pozměňovací návrh jedna, zahajeme hlasování. Uzavřeno? Přijato? Dvojka? Zahajeme hlasování. Promiňte. Pan kolega Gajer. Děkuji, pane předsedo. My se domníváme, že je zde problém s postupem, protože u zprávy PIF jde o zprávu z vlastního podnětu. Navrhovaný postup paní Sena zde tak není možné, možný, jestli to dobře chápeme. Žádali bychom pana předsedu, aby odmítl tento návrh, protože se zde jedná o něco, co musí rozhodnout politické skupiny na konferenci předsedů. Paní Andráse. Já se domnívám, že odkazuje na otázku postupu. Zásadní otázka je, zda se tedy bude hlasovat eh, ve výboru a na plenárce. Víc k tomu nemohu dodat. Sekretariát mi říká, že není přípustný tento pozměňovací návrh, tak v tom případě bychom o tom nehlasovali, pakliže není eh, přijatelný. Má o tom rozhodnout předseda. Bon. Donc, euh... Takže vám navrhuji, abychom jej považovali jako nepřijatelný na základě rady sekretariátu a náš kolega jej předloží na plenárce. Dále pozměňovací návrh číslo 3. Zahajujeme hlasování. trojka. Pozměňovací návrh číslo 3, zájeme hlasování. Uzavřeno. Návrh zamítnut. Takže přistupujeme k konečnému hlasování. Eh, Zahajujeme hlasování. Uzavřeno. Schváleno. 19 pro, 2 se zdrželi a nikdo proti. Požádám, vážený kolego Gajere, abyste předložil naše díky a blahopřání eh, navrhovateli, protože zpravodaj se omluvil. A teď přistupujeme ke zprávě o eh, Evropské investiční bance, výroční zpráva. Paragraf. Odstavec 1, návrh 1, hlasujte, prosím. Konec hlasování. Odsouhlasen. Návrh číslo 2. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Odsouhlasen. Návrh 3. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Zamítnut. Návrh 4. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Zamítnut. Návrh 5. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Zamítnut. Návrh 6, 7, pardon. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Zamítnut návrh 6. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijat návrh 8. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijat návrh 9. Hlasujte. Konec hlasování. Přijat návrh 10. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijat návrh číslo 11. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijat návrh 12. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijat návrh číslo 13. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijat návrh 14. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijate návrh 15. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijat. Kompromisní návrh 1. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijat. Nyní přejdeme k návrhu 18. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijat návrh 19. Eh, Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijat. Kompromis číslo 2. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijat. Nyní přejdeme k závěrečnému hlasování. Hlasujte prosím o celém návrhu. Konec hlasování. Přijáte 19 hlasů bylo pro, 2 proti a nikdo se nezdržel. Takže si blahopřeji. A dobře, nyní přejdeme bodu programu, který následuje.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 Hello? It's okay. Witam serdecznie w kolejnym punkcie naszego posiedzenia. Dovolte, abych vás přivítal u druhého programu dnešního, nebo dalšího programu, pardon, což je bod číslo 6, udělení absolutoria za rok 2009 a doporučení rady které nám předloží pan Scholt Beči, který je státním tajemníkem na Ministerstvu hospodářství Maďarské republiky a za přítomnost, tedy stávající předsednické země a také chci zároveň přivítat eh, pana Algerda Sešemetu, který je komisařem pro oblast daní a celní unii, audit a boje, boj proti podvodům. Ale nejprve dáme slovo panu státnímu tajemníkovi. Máte slovo. Pane předsedo, dámy a pánové, vážení poslanci, vážené poslankyně Evropského parlamentu, pane komisaři Šemeto. Nejprve mm, vám eh, eh, chci eh, poděkovat za maďarské předsednictví a vůbec než začnu, tak já eh, eh, jsem eh, vás rád vidím, já jsem ani si to nepředstavoval před dva, dvěma lety, kdy jsem byl členem Evropského parlamentu, ale to je život a já doufám, že teď je to, že zde zastupuji vládu maďarské předsední, maďarského předsednictví ještě utuží naše vztahy. A takže po tomto úvodu bych rád eh, přednesl samotný úvodní projev. Dámy a pánové, milí kolegové, já eh, jsem si eh, stanovil takové pravidlo na začátku, že budu hovořit mateřštinou, ale já myslím, že bude snažší pro vás, pro všechny, když budu mluvit anglicky, než abyste poslouchali překlad. Je to pro mě velké potěšení i čest zároveň, že dnes mohu tady na vašem výboru říci, eh, eh, jak eh, my plníme tedy naši funkci ve smyslu smlouvy, co se týče udělení absolutoria z roku 2009 komise, pokud jde o plnění rozpočtu z roku 2009. Toto doporučení bylo přijato radou ECOFIN 15. února a bylo předloženo Evropskému parlamentu, tedy vám, a je předmětem eh, hluboké analýzy, která probíhala minulý měsíc, kdy se zkoumalo, jak je plněn rozpočet EU za rok 2009, jak ho tedy plní komise i na základě výroku účetního dvora, který se vyjádřil k tomuto ve své výroční zprávě. Nejprve, abych zdůraznil čtyři hlavní body, které chce Rada zde zdůraznit ve svém doporučení. Za prvé, Rada vítá celkové zlepšení, tak jak i to potvrzuje účetní dvůr, a to především pokud jde o politiku soudržnosti a i to, že došlo ke snížení chybovosti obecně řečeno za druhé. Rada nicméně je zneklidněna že ten výrok účetního dvora je negativní k velké části rozpočtu a apeluje na všechny subjekty, aby zlepšili eh, řízení a kontrolu eh, prostředků EU. Za třetí, Rada má za to, že regulační rámec stávajícího programovacího období je eh, dobrý, ale je třeba dále zjednodušovat programy a systémy. To je nezbytné. Za čtvrté, Rada eh, připomíná, že je důležité vytvořit transparentní systém pro zpětné vymáhání neoprávněně vynaložených, vy, vy, vyplacených prostředků a i ten nastavit lépe ten systém korekcí. Dámy a pánové, milí bývalí kolegové a kolegyně, nyní bych detailněji eh, eh, řekl, jaké jsou úvody a důvody rady, které vedly k tomuto našemu doporučení. Za prvé, Rada hm, s uspokojením kvituje eh, prohlášení soud, eh, účetního dvora, vlastně již po třetí, kdy účetní dvůr vydává ujištění, že účetnictví EU správně reflektuje eh, obrázek stavu financí a eviduje správně toky hotovosti to je dobrá věc. Také i účetní dvůr říká, že došlo ke zlepšení e, řízení prostředků, pokud jde o snížení nesrovnalosti a detekci nesrovnatelnosti. I v minulém roce hodně se snížila chybovost, tedy je to 2% mezi 2 a 5%. To je to e, hrubé číslo. Rada je spokojena především eh, s tím, že došlo ke zlepšení v oblasti politiky soudržnosti a že byla přijata důležitá eh, opatření jak komisí, tak eh, členskými státy, což teď nese konečně ovoce. Rada i kvituje s potěšením, že došlo ke mm, mm, mm, sní, sní, snížení tedy eh, těch prostředků, které eh, již se nebudou muset vracet eh, a to tedy došlo k velkému poklesu od z 11% na 3%. To je významný signál směrem k evropským občanům a daňovým poplatníkům. Eh, a především teď v době ekonomické krize, kdy řada členských států musí dělat škrty v národních rozpočtech a musí Eh, omezovat rozpočty, já to znám jako Maďar, tak evropská veřejnost velice sleduje právě to, aby evropské prostředky se vynakládaly řádně a určitě i eh, ocení to zlepšení, tak jak i eh, o tom hovoří účetní dvůr. Doufáme, že tento pozitivní vývoj se potvrdí i v příštích letech. Přes eh, eh, tyto pozitivní signály eh, celkový výsledek ještě není úplně uspokojivý. Musíme tvrdě pracovat na tom, abychom dále situaci zlepšili a hlavně gro plateb e, je postiženo chybovostí a ty systémy dohledu a kontrol jsou jenom částečně efektivní zatím, což se týká celé řady politik, včetně zemědělství vlastních zdrojů, kde e, ta chybovost e, se dokonce zvýšila o něco málo ve srovnání se předchozím rokem podle účetního dvora. Dále, účetní dvůr tedy musí objasnit svůj výrok za rok 2009 a hlavní cíl je, aby se získal pozitivní DAS, pozitivní prohlášení, ale opět k tomu bohužel nedošlo. Tudíž rada mm, připomíná, že je třeba nadále eh, kontrolovat výdaje EU a zlepšit tedy dohled i v příštích letech a systém kontrol ale jak eh, se sníží míra nesrovnalostí a jak eh, ten výsledek bude lepší? To je otázka. Eh, Rada má za to, že zlepšení, které se dosáhlo v tomto roce a celkové snížení chybovosti do velké míry je díky stávajícího regulačního rámce, který byl vytvořen na programovací období 2007 až 2013 jasnější pravidla a efektivnější struktury dohledu, kontroly, ehm, to je to, co stanoví nové nařízení. A potom i ehm, to, to gro tedy těch prostředků vyplácených ve stávajícím programovacím období se zvyšuje a výsledky nám ukazují, že jsme na správné cestě a že ty adaptace, které se provedly, byly vhodné a budeme pokračovat tímto směrem bez ale jakýchkoliv ukvapených změn. Nicméně je třeba dále zjednodušovat programy a e, manažerské systémy. To je třeba, protože zatím je vše složité. Stávající předpisy jsou příliš složité, což nás zneklidňuje. V řadě oblastí je třeba vyjasnit pravidla, aby byla jasnější, uchopitelnější, eh, systematičtější, snáze aplikovatelná a eh, aby se lépe eh, dala vztahovat na operativní programy, je třeba tedy mm, je, mít jasnější pravidla i pro veřejné zakázky. Rada také mm, i mm, vítá tedy návrh komise novelizovat nařízení a, ale zatím ještě rada plně nesanalizovala tento návrh novely. Je jasné, že celá řada věcí, které identifikoval účetní dvůr za rok 2009 a předchozí léta, to je něco, co musíme ještě vyřešit a při vyjednávání o tomto právě novém nařízení finančním. Proto se těším na diskuse, na jednání v příštích měsících, které proběhnou mezi našimi institucemi. Zjednodušení je třeba také provést i Eh, v rámci příprav eh, příštího programovacího období. Musím také připomenout, že zjednodušování to je hlavní cíl, ale nesmí to být na úkor efektivity kontrol. A závěrem bych chtěl zmínit, jak je důležité mít transparentní systém pro finanční korekce a systém zpětného vymáhání neoprávněně vyprávněných částek jak v členských státech, tak v komisi. To je nezbytné pro ochranu finančních zájmů Unie, eh, zájmu konečných příjemců také, kteří musí vědět, že neoprávněně vyplacené prostředky musí být vráceny, eh, ať již eh, i když byly tedy nesprávně vynaloženy, tak je třeba provést korekci, než vzniknou další, další problémy. Kromě toho, eh, i eh, ten kontrolní rámec a ten systém korekcí na úrovni komise také musí jít ruku v ruce se zlepšováním mechanismu na eh, úrovni členských států, aby nedocházelo k větším finančním škodám. Dále i neoprávněně vynaložené prostředky musí být řádně vraceny tak, aby Evropští občané měli jistotu, že tyto evropské prostředky se používají velice zodpovědně, což mě zpět přivádí k začátku. A to je ten pozitivní signál, který je třeba vyslat evropské veřejnosti právě teď v dobách finanční ekonomické krize. Po těžkých vyjednáváních o rozpočtu na tento rok naše instituce by neměly zase po druhé teď vysílat dojem, že evropský rozpočet eh, nejsou schopni mít pod kontrolou. Ne, to by bylo eh, škodlivé pro dobré jméno našich institucí, jak pro radu, i pro parlament a vůbec pro celou Evropskou unii. Je třeba vyslat jasný signál na základě faktů. Eh, a účetní dvůr potvrzuje, že se regulační rámec výdajů zlepšil v roce 2009. Jsme tedy na správné cestě, e, to je jasné. Naše úsilí e, vedlo k kýženým výsledkům a je tři, ještě třeba zlepšit kontrolu vynakládaných prostředků. To je to, co pochopila správně jak komise i členské státy, že to je nutné. Rada ECOFIN 15. E, února E, vzala do úvahy zlepšení, tak jak i o tom hovoří účetní dvůr, ale připomněla všem aktérům, členským státům i komisi, že je třeba ještě věci zlepšit v příštích letech, a, e, i když výsledky z roku 2009 jsou velice slibné a tudíž ECOFIN doporučuje parlamentu, aby udělil absolutorium e, komisi za plnění rozpočtu e, roku 2009. Než uzavřu, tak také chci zmínit, že doporučení které se týká Evropské unie, protože Evropská e, unie tedy má již právní subjektivitu. A protože e, je třeba si ale uvědomit, že řada agentur tedy ještě také musí zlepšit e, svůj finanční management, ale e, rada tedy doporučuje absolutorium pro všechny, všechny agentury, šest těch výkonných agentur a pro i další dočené subjekty. Dámy a pánové, děkuji za pozornost a děkuji, těším se na vaše otázky a připomínky a na celou rozpravu. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane státní tajemníku. It's nice to have such a change. Je pěkné, že jste takhle změnil svoji úlohu, že jste byl naším bývalým kolegou a nyní k nám hovoříte jako zástupce rady. Možná je to dobrá vyhlídka pro budoucnost a větší sjednocení EU. Dámy a pánové, nyní bych chtěl předat slovo komisaři Algirdasu Šemetovi, který k nám bude hovořit jménem komise. Pane komisaři, máte slovo. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. vážený státní tajemníků, Bexej, vážení poslanci. Chtěl bych poděkovat maďarskému předsednictví a radě za toto doporučení, ve kterém vyzývá rada Eh, orgán pro udělení absolutoria, aby absolutorium udělil za rok 2009. Navzdory pokroku v roce 2009 stále ještě existují některá slabá místa a čeká nás celá řada práce a práce pro všechny aktéry, kteří jsou zapojeni do implementace programů EU. Nejde tedy jenom o komisi, ale také o členské státy, které mají na starost eh, téměř 80 rozpočtu EU. Za prvé, je potřeba zlepšit naše, náš systém řízení a kontroly, který je jenom částečně efektivní. Lepší systémy, které byly zavedeny pro nové programy pro rok 2007 až 2013, tento nový systém bude a plně fungovat pouze ve chvíli, kdy bude řádně implementován ze strany komise a také ze strany národních úřadů v členských státech. Za druhé, finanční úpravy a navracení prostředků se musí zlepšit. Je třeba, aby informace podávané komisi byly eh, včasnější a spolehlivější a úplnější. To je zásadní proto, abychom snížili chybovost, abychom zajistili, že peníze EU se skutečně dostanou k těm, kteří je dostají, do, potřebují na ten správný účel. Komise chce přispět eh, ke snahám o zlepšení tím, že bude používat také preventivní nástroje, jako například pozastavení pladeb nebo přerušení. Všechny finanční aktéři dále musí být odpovědnější vůči daňovým poplatníkům EU. A věrohodnost prohlašce závisí také na podávání zpráv ze strany členských států. Komise v přeskumu finančního nařízení navrhuje, aby národní úřady poskytovaly prohlášení o řízení u všech programů a pod společným řízením. Podle mého názoru toto je nejlepší způsob, jak zajistit důvěryhodnost a používání evropského rozpočtu a zároveň je to zásadní krok a k posílení odpovědnosti členských států. Komise se těší na pokračující diskuzi k tomuto návrhu a bude se o tom hovořit také příští týden na semináři zde v Bruselu, kterého se budou účastnit zástupci parlamentu, rady, národních úřadů a oddělení komise. Složitost pravidel a postupů je nejdůležitějším zdrojem chyb Komise se bude i nadále snažit zjednodušovat postupy, především pro ty, kterým jsou peníze určeny. Něco takového je už zahrnuto do přeskumu finančního nařízení. Další zjednodušení budou následovat při změně právního základu pro další programy. Já se domnívám, že udělování absolutoria je příležitostí pro to, abychom my všichni společně identifikovali ta opatření, která musí být okamžitě zavedena. Zároveň nám to pomáhá pokračovat na práci eh, při zavádění další generace programů. Eh, je nutné zajistit, aby tyto další programy skutečně přinesly předanou hodnotu EU a aby byly nákladově efektivní. Mnohokrát děkujeme panu komisaři Šemetovi. A máme zde několik řečníků na seznamu. Nejdříve by měli dostat slovo koordinátoři za politické skupiny. Hlásí se nějací koordinátoři? Pan Chacimarkakis je koordinátor, takže má slovo. Ano, já jsem také zpravodaj a chtěl bych si vzít slovo jako zpravodaj. A váš bod na podařu jednání bude bod 7, ale chcete se tedy zapojit do diskuse nyní? Ano, chci se zapojit do diskuse. Dobře, takže prosím vás, počkejte, až přijdete na řadu. Prvním řečníkem je pan Fjellner. Máte slovo, pane Fjellnere. Pane Chacimarka Kisi, dostanete slovo později. Já jsem teď trochu e, zmatený, možná se naše dotazy budou překlívat, ale můžeme postupovat e, takto. Já položím nějaké otázky státnímu náměstkovi, státnímu tajemníkovi a radě, zeptám se na to, co rada doporučuje, pokud je o absolutorium. A Poté se můžeme tedy vrátit k tomu, co říkal pan Šemeta a ke zprávě pana Marka Kise. Bylo pěkné um, si vás vyslechnout a pochopit to, jak rada postupovala eh, při svém rozhodování. Eh, mě by zajímaly dvě věci. Mě by zajímalo, eh, jak probíhalo rozhodování. Pokud vím, a nebylo to jednohlasné. Tři členské státy se zdržely. A pokud vím, nikdy dříve tomu tak nebylo. Mě by zajímalo, proč tomu tak je a jestli byste k tomu mohl něco říci. Protože členské státy se pravděpodobně vyjádřily. Není to samozřejmě něco, co e, bude potom tvrdit předsednictví, ale nás by zajímalo, co vlastně tyto členské státy řekly. A dále by mě eh, zajímala ta národní prohlášení o řízení. Mě by zajímalo, zda jste o tom diskutovali eh, v radě, komisař to také zmínil, zda jste o tom diskutovali v radě, když jste hovořil o absolutoriu. Víme, že je celá řada oblastí, eh, které jste zmínil, jako, je, jako jsou regionální strukturální fondy, ehm, zemědělství a tak dále. To jsou oblasti, ve kterých je vysoká chybovost a my už dlouho hovoříme o tom, že členské státy zde musí nést odpovědnost. A mě by zajímalo, zda jste hovořili o těch národních prohlášeních o řízení a o tom, že by tato prohlášení nám mohla umožnit lepší kontrolu eh, poskytovaných eh, financí a také pozitivní prohlášení o věrhodnosti. Děkuji. Mnohokrát děkuji. Já jsem se tady dohodl se státním náměstkem. Nejdříve položíme otázky a poté odpoví na jednou. Nyní má slovo pan Zondergaard. E, e, e, Pane předsedo, rád bych poděkoval panu ministru za tato vysvětlení a rád bych položil několik otázek. Zdůraznil jste zlepšení v některých oblastech a pak, když jsem to dobře pochopil, řekl jste, že 11 až 3 že jde o zlepšení, ale podle mého názoru tady byla zavedena nová pravidla a to je důvod tohoto zlepšení. Chci se zeptat, zda můžeme vyloučit statistickou náhodu, statistický omyl. A zda také můžeme vyloučit, že v příštím roce by mohlo dojít k horšení, že by došlo k opravdové regresi. Pakliže pravidla zlepšila situaci, předpisy zlepšily eh, tuto situaci, měla by být i příštím roce platná. Jste optimistický, jsou zde stála zlepšení, nebo jsou tato zlepšení stále povahy? A jaké diskuze proběhly v radě, pokud jde o vyšší zodpovědnost jednotlivých zemí? Například je zde prohlášení ministru financí, které, které jsou konkrétním důkazem, pokud jde o zvýšení zodpovědnosti jednotlivých zemí. Za třetí jednáme o tom, a to je obrovská výhoda, o jednotlivých agenturách, mluvíme o komisi. A tady, pokud jde o Kokobu, přáli bychom si znát odpovědi na otázky, které klademe. Rád bych věděl, zda pan ministr opravdu může zodpovědět otázky, které předkládáme radě. Děkuji. Thank you very much. Mnohokrát děkuji. Paní Ivanova. But uh, can you combine questions and general discussion to save time? budeme kombinovat ty otázky a obecnou diskusi, abychom ušetřili čas. Já nemám specifickou otázku na Eh, pana náměstka nebo tajemníka. A takže žádné další specifické otázky, takže máte něco do diskuse nebo máte otázku? Mám připomínku, říká pan Markakis. Takže pan Markakis, eh, já se můžu zeptat na stovky otázek, ale nejdříve bych chtěl poděkovat předsednictví rady za otevřenost protože jste skutečně velice otevření a vidíme zde také určitý posun, určitou změnu. Nicméně musím říci radě, že je trochu schizofrení to, co nám prezentujete, protože na jedné straně sem přicházíte s tím eh, v té funkci zástupce rady, zástupce Evropské instituce, Vy žádáte o to, aby zde bylo více odpovědnosti, více řádného využívání prostředků a tak dále. Ale na straně druhé, vy v členských státech, právě v členských státech máte problémy při implementaci pravidel, které požadujete od komise. Nejdůležitějším příkladem je Velká Británie. Velká Británie je mezi třemi členskými státy, které nepodepsali vaše usnesení, zdrželi se hlasování a to je něco nového. Je to poprvé, co se členské státy zdržely hlasování. Jedná se o Velkou Británii, Nizozemsko a Švédsko. Zdrželi se hlasování, protože nesouhlasí s tím, jak jsou fondy využívány. Zároveň ale a ve Velké Británii všechny programy byly v roce 2010 přerušeny. A mě by zajímalo, o co vám tedy skutečně jde. Mohu vám říct, že po 16 letech, eh, vy jste řekl sám, nemáme pozitivní prohlášení o věrohodnosti. Já si myslím, že po 16 letech eh, skutečně nastal čas, abychom se podívali na jednotlivosti a zjistili, jak je možné tuto věc změnit. Já děkuji komisaři Šemetovi, kteří s námi skutečně spolupracuje. Máme totiž jenom eh, jeden nástroj. Musíme ukázat prstem na členské státy, které nespolupracují a musíme chválit ty, kteří spolupracují. A eh, nejvíce schizofrení je Velká Británie, protože na jednou stranu požadují, abychom byli transparentnější, dodržovali pravidla, ale na druhé straně oni sami pravidla nedodržují. Takže mě by zajímalo, jaká taktika zatím je. Protože je zde skutečná krize důvěry daňoví poplatníci um, chtějí, aby se situace zlepšila. Já jsem velice rád, že zde jste jako bývalý člen Evropského parlamentu, protože nás chápete. My se můžeme ob, obracet jenom na komisi, ale komise má problém um, situaci zlepšit, protože, jak zde zaznělo správně, 80% prostředků spadá do společného řízení. Takže problém je především v tom, že členské státy nemají dostatečnou transparentnost ve správě prostředků. Členské státy eh, v národních prohlášeních nedodávají dostatečné informace o tom, jak se s prostředky nakládá. A pan Šemeta to nezmínil přímo, ale eh, vím, že na následující věci pracuje. Komise vás požádá při nejmenším o prohlášení na manažerské úrovni, takže to nepodepíší eh, ministři financí, a bude to tedy podepsáno na manažerské úrovni. Ale stále ještě jenom čtyři členské státy eh, dodávají eh, zásadní informace. Jenom jeden členský stát dodává dostatečné informace, to je Nizozemsko. A 26 dalších členských států nedodává dostatečné informace. Takže jak je možné, že na jedné straně ta vaše prohlášení, to, co tady říkáte, eh, je něco, s čím můžeme naprosto souhlasit, ale na straně druhé správně nespravujete prostředky. Například u e, politiky soudržnosti e, účetní dvůr poukazuje na to, že v případě 30 prostředků nebo u 30 chyb bylo možné odhalit chyby ještě předtím, než ty prostředky byly vydány. Ačkoliv e, máme negativní prohlášení o věrohodnosti, vy jste pro pozitivní absolutorium, pro udělení absolutoria. Eh, jak je to možné a jak byste tady vysvětlil ten, tu schizofrenní situaci? Děkuji. A pan Gajer má otázku nebo má nějakou všeobecnou připomínku? Pokud by to byla otázka, dobře, odpovíme na otázky. Eh, já mám takové otázky, kterých se dotknu také zpravodaj. Nejdříve bych chtěl poděkovat státnímu tajemníkovi za stanovisko rady, se kterým jsem přišel. A první věta, kterou jsem si napsal, je, že rada eh, má obavy. Eh, s tím souhlasíme, protože my si také děláme, my máme také určité obavy. Máme obavy, že chování rady a členských států, pokud je o finanční otázky, a pro mě je něco, co stále méně a méně chápu protože ehm, jasný přístup rady je něco, co nedokážu identifikovat ve finančních otázkách. A pokud jde o e, rozpočet na rok 2011, dlouhé noci jsme o tomto rozpočtu vyjednávali, vyjednávali jsme o budoucnosti e, financí a hovořili jsme také o tom e, dlouhé a dlouhé noci, jak by se měl rozpočet EU vyvíjet to jsem dělal ehm, ve své kompetenci eh, člena výboru pro rozpočet. A jako člen výboru pro rozpočtovou kontrolu mám stejné obavy jako pan Markakis. Každý den zde řešíme otázku toho, že členské státy nedostatečně spravují prostředky EU. To, je, to jsou ty členské státy a ta stejná rada, která říká, že je potřeba rozpočet změnit. Mě by zajímalo to, do jaké míry Rada a ECOFIN hovoří o těchto um, otázkách, eh, tedy s různými členskými státy. A Protože pokud by členské státy skutečně celou věc správně chápaly, potom by eh, měly dát negativní prohlášení o věrohodnosti sami sobě. A my zde máme velice komplexní kontrolní systém, pokud jde o přidělování prostředků v oblasti zemědělství. To vedlo k přijatelné chybovosti a zároveň ale vidíme, že ve výroční zprávě eh, účetní dvůr poukazuje na to, že celý systém přidělování prostředků a zpravování prostředků nefunguje dostatečně. A Rada tedy požaduje zlepšení. Ano, s tím my souhlasíme, ale mě by zajímalo, co dělají členské státy proto, aby Eh, naplnili tyto své vlastní požadavky. A nyní bych eh, požádal Ines Ayala Center. Děkuji, pane předsedo. Já eh, nemohu se vyhnout pokušení tomu, že musím poděkovat panu Vekšovi. Vidím ho na druhé strany barikády, ale já bych ráda, aby hovořil o tom, co si rada myslí, nebo jak eh, eh, z pohledu tedy maďarského předsednictví, které určitě eh, si v tomto vedlo dobře, ale my bychom chtěli, aby rada nám řekla, mm, jaké to minimum, mm, které je nezbytné, aby bylo možné odsouhlasovat ty účty, tedy jaké je to minimum, do jaké Eh, eh, protože já se pamatuju, že za španělského předsednictví eh, mm, bylo možné tedy dosáhnout určitých dohod. Já věřím v maďarském předsednictví v tomto, ale já se ptám, jak tedy teď rada hodlá, nebo jaké ty dokumenty, které jsou eh, ty eh, minimální, které rada hodlá předložit, eh, protože já se ptám tedy, my samozřejmě musíme vystupovat na základě konkrétních podkladů a faktů. Do toho to potřebujeme vždycky na jakoukoliv schůzi či dohadovací řízení, takže jaké minimum těch dokumentů hodláte předkládat nám? Thank you very much and now I'd like... Děkuji paní Ingeborg Gressle. Also, ähm, ich wollte jetzt eigentlich noch gar... Já jsem äh, se teď nechtěla dostat na řadu, protože jsem si myslela, že se nejdřív hlásili stínoví zpravodajové. Ano, prý se přihlásili. Ale já mám ještě trochu jinou otázku my řešíme ještě jinou otázku s radou a to je absolutorium pro radu. Mě by e, zajímalo, jaký je ZD postoj, protože e, pokud víme, existuje nějaký návrh memoranda porozumění, který by e, měl být předložen ve středu v Koreperu. Ale pokud vím, žádné porozumění ZD není, nebo žádná dohoda mezi radou a parlamentem. A já si myslím, že někomu nejde o to, aby zde docházelo k nějakému porušování demokratických pravomocí. Takže mě by zajímalo, jaká je situace v této oblasti. My máme nyní v Německu velký problém s doktorskou práci jednoho ministra, který je z, části skopíroval. Když se podíváme na ty dokumenty rady, zdá se, že taky tady probíhalo kopírovat a vložit. Zdá se, že rada je tak nějak um, spokojena sama se sebou, uh, nehodlá příliš věci měnit a je zde jakýsi konflikt zájmu. Mě by zajímalo, jak chcete s tímto konfliktem zájmů nakládat v blízké budoucnosti a jestli můžeme nějak doufat v nějaké zlepšení, pokud je o implementaci projektu v blízké budoucnosti. Děkuji. Máme zde ještě jednoho řečníka a je to paní Ivanová. Já bych se chtěl zeptat, jestli také účetní dvůr se hlásí o slovo. Ještě pan Brandy, ale nejdříve paní Ivanová. Mnohokrát děkuji. Já bych chtěla spíše, spíše říci něco ke komisi, protože hovoříme o absolutoriu komise, ale máme zde příležitost položit otázku předsednictví. Většinu otázek už ale položili kolegové. Přesto bych se chtěla zeptat, co můžete udělat jako současné předsednictví proto, abyste dosáhli koncenzu, pokud jde o ta národní prohlášení o řízení. A já bych ráda um, hovořila později, až budeme hovořit o komisi. A pan Gerbrandy? Yes, um, thank you, ano, děkuji, pane předsedo. Jenom krátká otázka. Eh, jeden ze základních prvků demokracie je politická zodpovědnost skládání účtů politiků a na evropské úrovni nějak tedy již 16. rok e, právě tady nevidíme žádnou reálnou politickou zodpovědnost. A já se tedy ptám pana státního tajemníka, protože on zastupuje 27 členských států zde před námi, jak je to možné, že taková základní hodnota, politická zodpovědnost, na evropské úrovni. Jak vůbec je to pro Boha možné, že tady toto nemáme ze strany členských států? Proč tedy uhýbají této zodpovědnosti? Já to těžko potom vysvětluji komukoliv zde na planetě, že členské státy eh, Eh, na sebe nevzali tu politickou zodpovědnost. Eh, to eh, já, my máme zde politický orgán, my tedy kontrolujeme jiné politické orgány, tak prosím, můžete mi zodpovědět tuto otázku. Děkuji, pane Brendy. A za účetní dvůr má slovo paní Kariolajty. Prosím, děkuji, pane předsedo. Eh, samozřejmě účetní dvůr nechce se pouštět do politických diskuzí, ale využila bych toho, řekla bych, že účetní dvůr eh, je hrdý na to, že může přispívat k diskuzím na úrovni rady, pokud jde o eh, finanční plnění rozpočtu 2009 a s potěšením kvituje, že naše doporučení zde mají podporu. My nemáme velký problém s tím, jak se naše výstupy interpretují, ale my chceme apelovat na obezřetnost. Je třeba sledovat vývoj, aby skutečně ten pozitivní trend byl udržitelný. Také i poznámky rady se nám velice líbily v tomto smyslu. Děkuji. Děkuji, děkuji za velice eh, jasné prohlášení. A nyní a paní Makovej ještě. Skutečně chcete slovo, nebo ne? Zase tolik ne protože eh, čas běží rychle. A sekretariát mi řekl, že chcete slovo, ale já se ptám, zdali opravdu. Ano. Tak, prosím. Ano, eh, já bych se chtěla eh, zeptat na toto, mm, ale to se týká dalšího bodu vlastně. Mm, děkuji, pane ministře. Takže prosím, pokuste se zareagovat na všechny tyto otázky. Eh, eh, takže to bylo dlouhých 10 minut a eh, Kdyby jste nám mohl ze zkušenosti říci, co to znamená změnit židly, takže vy teď zde zastupujete Eh, eh, radu a jak to vnímáte ve srovnání s tou předchozí funkcí, když jste byl členem parlamentu? Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Nejprve, abych eh, navázal na to vaši otázku. To je velká změna rolí a spolu s vámi a s paní Ayala Sender, když jsme byli ve výboru pro dopravu, tak to byla hezká spolupráce a upřímně řečeno, vzhledem k tomu, že eh, někdo změní židly, tak eh, eh, nezapomínejme na to, že je nás 27 členských států a některé jsou si rovnější, takže pro mě mm, to je tedy, to jsou důležité otázky, které musím řešit doufám, že já budu schopen splnit vaše očekávání. Stručně. Je pravda, mm, tedy, že tři státy se zdržely v radě a při hlasování, a možná si všichni vědí dobře, že eh, a přijali jednostrané prohlášení, Eh, za tímto účelem. Chci však upozornit, že 85 hlasů v radě bylo pro. A také 24 členských států. Takže já myslím, že to je drtivá většina rady, která souhlasila se závěry rady, eh, které eh, prošly tedy i korepérem. Chci ještě zmínit, že tyto tři členské státy se zdržely, tedy nehlasovali proti, ale zdrželi se. Samozřejmě. Já nemám povolení je citovat, ale vy jste je zmínil, vy jste zmínil tři státy. Je to mm, jasná, byla to mm, mm, otázka velice jasná. Jsou zde členské státy, které si myslí, že eh, ty internější eh, postupy jsou, byly zde striktnější než eh, to, co normálně se očekává od evropských pravidel. A i tyto státy ale uznali výsledky zprávy účetního dvora. A myslím si, že také i sdělili, že by byli eh, radši viděli více pokroku eh, při eh, kontrole a řízení prostředků Evropské unie za rok 2009. To aspoň jasně řekli. Ale při nadcházejících vyjednáváních o e, té novelizaci finančního nařízení, tak při tom vyjednávání já myslím, že to bychom měli vidět jako příležitost pro všechny tedy instituce, radu a komisi a parlament, e, proto abychom mm, se podívali, zanalizovali ty jejich připomínky. Já si myslím ale, že celkově ten systém řízení jde dobrým směrem. Nemůžeme říci, že jdeme špatným směrem, to ne. A pokud jde o politickou zodpovědnost, jak zmínil zde kolega. Ano, máte pravdu. My všichni neseme odpovědnost, politickou odpovědnost, ale podle smlouvy ji nesou instituce, tedy rada a parlament. A takže pokud jde o radu, tak eh, zde i politická odpovědnost eh, se týká dodržování smlouvy. To musíme dodržovat. Myslím, že buď na sebe, buď tu politickou zodpovědnost můžeme tedy nahlížet z pohledu rady nebo z pohledu Evropského parlamentu ale vždycky musíme respektovat pravidla přitom. To znamená, zaprvé my jsme zanalizovali zprávu účetního dvora a zvážili jsme, zdali na tomto základě zprávy účetního dvora došlo ke zlepšení a případně jaká opatření pro zlepšení lze přijmout. Musím říci, že došlo k velkému zlepšení, pokud jde o míru chybovosti Eh, to byl obecný názor v radě na základě i zprávy účetního dvora, tudíž eh, tady jsme na správné cestě a musíme v ní pokračovat ještě. A to je právě ta naše politická role. A také i členské státy a i jejich kontrolní orgány, ty představují Eh, významnou komponentu, mají důležitou roli a, a musí se podívat um, potom jasně do očí svých voličů. Zdali nedochází náhodou k nějakým nesrovnalostem a pokud ano, tak je třeba z toho vyvodit negativní důsledky a musíte i na sebe vzít tu odpovědnost a mít odvahu se podívat do očí svých voličů. Další mhm, velice zvláštní téma, to je ten mechanismus absolutoria rady. I když eh, jsem sem přišel, abych hovořil o e, doporučení, které se týká komise, proto jsme se tady sešli takto dnes. A na základě smlouvy, a já zde zastupuji nejenom společný postoj rady, ale také i musím zde zastupovat ducha a literu smlouvy. To znamená, podle smlouvy my dáváme absolutorium za celý rozpočet 2009 komisi. Protože komise spravuje rozpočet. Avšak je pravdou, že bychom také chtěli i zlepšit naši spolupráci. Když musím říci, že na základě zprávy účetního dvora a na základě i vnitřních interních zpráv, tak nebyly shledány nějaké zvláštní nesrovnatlosti týkající se e, e, e, administrativy ve všech institucích, ať je to v komisi, v radě, v parlamentu, ale tak aby ta spolupráce mezi radou a parlamentem byla skutečně dobrá, tak bychom chtěli eh, i v tomto smyslu mít určitý pozitivní vývoj a proto si myslím, že v nadcházejících týdnech, abychom eh, právě zareagovali na mm, stanovisko parlamentu, tak já doufám, že velice brzy mm, předložíme parlamentu určitou nabídku, abychom se dohodli proč bychom se měli dohodnout? Buď to můžeme říkat memorandum of understanding, nebo jinak mm, paní Gressler řekla, že žádný understanding, žádné pochopení zde není, ale to pochopení zde musí být, protože tady je otázka, která není však upravena smlouvou. A my bychom chtěli, aby zde nastal pokrok na základě dobré politické vůle, kterou vyjádří obě instituce. A proto eh, musíme eh, eh, dospět k určitému porozumění ohledě toho, jak budeme postupovat. A já si myslím, že pokud se k tomu postavíme zodpovědně, my i vy, já samozřejmě chápu Eh, jaké legitimní postavení je tedy evropského poslance, to chápu, ano. Já jsem také byl pět let poslancem, takže vím, že se musíme dohodnout na pravidlech, podle kterých se bude postupovat při dodržování toho, že jsme si jako instituce rovny v našich právech a na základě toho se musíme dohodnout a já doufám, že v příštích týdnech eh, toto nastane. To bych tomu chtěl říci a jsem pro tento postup. Když hovoříme o politické odpovědnosti, tak ještě bych zmínil, co je důležité, je, abychom e, e, tedy nespojovali tu otázku jako absolutorem 2009 s jinými tématy. E, já bych na vás apeloval proto, abychom nekombinovali různé věci a nejdůležitější otázka je, že v příštích měsících bychom měli především e, pracovat na tom absolutorium za rok 2009, e, samozřejmě e, s tím, že zde musí nastat spolupráce mezi našimi institucemi. Já zde nevidím nějaký velký problém, já myslím, že všichni by měli prokázat míru flexibility, to je důležité pro obě strany, tak aby ten výsledek byl dobrý to je, eh, o co mi jde. A teď, eh, já vím, že už nemám čas. Pokud jde ještě čtyři minuty. Čtyři minuty ještě. Aha. Tak vidím, že to bylo snažší být na druhé straně. Na druhé straně stolu. Takže pokud jde o e, fond soudržnosti a řízení tohoto fondu velice rychle. Jak jsem řekl, rok 2009 to byl první rok, kdy účetní e, dvůr zkoumal i platby, e, které vznikly v programech 2007-2008 a asi pokud jde o soudržnost, tak tady ta zkušenost již je dobrá. Já doufám, že ten trend bude pokračovat. Také i Mm, bych rád, aby členské státy měly lepší, kontrolnější eh, opatření. A ta eh, výroční, ty výroční souhrné zprávy, ta rezime, eh, tedy ty souhrné zprávy, ty jsou užitečným nástrojem pro lepší transparentnost výdajů EU, o tom není pochyb, ale ve světle návrhu, návrhu komise, který se týká novelizace finančního nařízení, tak já doufám, že díky té novelizaci snad ještě zlepšíme všechny tyto postupy a To znamená, že zavedeme jednodušší a e, transparentnější kontrolní postupy. Ke kontrolám dovolte jedno, jednu věc, jednu poznámku. E, ono je to těžké i ve světle ekonomické krize. Je to otázka, zda bychom měli prohlubovat naše kontroly, protože to nás bude stát daleko více peněz. A teď je otázka, kam až jít. Kde je ta optimální mez, eh, tedy eh, rovnováha mezi náklady a eh, výsledky takových kontrol? To je třeba vzít do úvahy. Avšak návrh komise i ty souhrné roční zprávy ukazují, že to je téma, kterým se rada bude muset zabývat a určitě se k tomu vrátíme v příštích týdnech. A když jsem zmínil absolutorium pro radu, já myslím, a ještě poslední poznámky, protože už máme jenom jednu minutu. Za prvé děkuji, děkuji za eh, vaše užitečné připomínky. Vidím, že naše obavy jsou eh, společné a já eh, o tom budu hovořit v Koreperu a v rozpočtovém výboru. Je důležité, aby všichni aktéři, Rada, Parlament, Komise, členské státy, aby pracovali konstruktivně a společně nastavili, eh, nastavili zdravý finanční management. Je třeba vyslat jasný signál evropským občanům a poplatníkům, tak jak o tom hovoří účetní dvůr, a to je, že kvalita výdajů se zlepšila. To zdůraznuju ještě jednou, zlepšilo se to a je to pro nás povzbuzení pokračovat na stejné cestě. E, milí kolegové, bývalí kolegové, jak bych to tak řekl, Doufám, že v příštích týdnech, jak jsem řekl, předložíme dobré návrhy a, a budeme i jednat o návrhu e, komise, který se týká novelizace finančního nařízení. A také i zde bych chtěl v tomto kontextu apelovat na vaši vlastní politickou odpovědnost, a na chci apelovat na to, abyste pozitivně se postavili k udělení absolutoria za rok 2009. Můj čas vypršel, tak to je vše, co jsem chtěl říct. Děkuji, pane předsedo. Mnohokrát děkujeme za vaši odpověď. Bylo to skutečně zajímavé, paní Ayala Sender bych chtěla ještě 40 sekund. Můj korto. Eh, Velice stručně, pane předsedo. Já chci poděkovat panu Bečejovi za vysvětlení týkající se absolutoria rady. O tom jsme neměli hovořit, ale já jsem se nemohla vyhnout tomu pokušení. Jenom bych chtěla říci, abychom se chovali právě politicky odpovědně, tak my jsme ten orgán, který je odpovědný za odsouhlasování, ne předkládání doporučení, to ne, ale odsouhlasit nebo ne odsouhlasit. A v tomto smyslu bych ráda požádala maďarské předsednictví, aby s námi zacházela, eh, zacházelo tak, jak má. To znamená, my jsme orgánem, který odsouhlasuje nebo neodsouhlasuje. Ne, ne nějaká doporučení, to je jiná věc, jiná odpovědnost, jiná funkce. Takže vezměte do úvahy, že pro absolutorium rozpočet je jiná věc. Ale pokud je absolutorium, tak my nemůžeme akceptovat, že eh, s parlamentem eh, se Eh, eh, bude eh, chovat, se bude zacházet, jako kdybychom byli pouze orgánem, který dělá nějaká doporučení. Ne, my odsouhlasujeme nebo ne. Děkuji. Uh, only very shortly. Jenom velice stručně. Ano, bereme v potaz vaši roli, pokud jde o udělení absolutoria. Samozřejmě rozlišujeme mezi postupem pro udělení absolutoria a rozpočtovým postupem. Víme, že zde máte specifickou úlohu. Uh, Eh, budeme to zdůrazňovat v radě a skutečně můžete si být jistí, že v tomto směru uděláme, co bude v našich silách. Děkuji. Mnohokrát děkuji. A tím jsme skončili bod 6 našeho pořadu jednání. Mnohokrát děkujeme panu komisaři, děkujeme účetnímu dvoru, děkujeme panu ministrovi za to, že přišel. A prosím vás, eh, pane komisaři, zůstaňte s námi, také eh, účetní dvůr byste měl zůstat na bod 7. A já mám pro vás všechny, dámy a pánové, dobrou zprávu. A předsednický stolek převezme pan Bart Stares. Stares, to je velice dobrá zpráva, vždycky. Bratské, co zelená studie. Thank you very much, madam.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 Je velice se omlouvám, já jsem stínovým zpravodajem výboru pro životní prostředí a takže můžeme spolu rozhodovat o e, geneticky modifikovaných e, potravinách. Já obhajuji stanovisko své skupiny. Bod 7, tady mluvíme o absolutoriu, jde o velice nejdůležitější dokonce Eh, zprávu a pan Chacimakarkis. Chtěl bych eh, říct několik připomínek vaší zprávě a pak bych se chtěl obrátit na soudní dvůr, abych zjistil, jestli bude mít nějaké reakce a pak se obrátím na pana komisaře se stejnou otázkou. Takže chce účetní dvůr eh, pohovořit po panu Chadzimarka Kasim. Pan Chaci Markakisi, máte slovo. Je škoda, že rada odešla. Nicméně některé potřebné body už jsme zmínili. Myslím, že je dobré si uvědomit to, že A jsme zde měli zástupce rady a jako instituce rada chce dát absolutorium, ale zároveň Eh, je tedy rada odpovědná, nebo členské státy jsou odpovědné za implementaci eh, fondu soudržnosti a tak dále a poukázal na to, že to je něco, co nefunguje a tam byl zástupce rady velice diplomatický. Děkuji, pane předsedo, že mám možnost vám představit zprávu o absolutoriu pro rok 2009. Než budeme hovořit o politických otázkách, nejdříve bych vám chtěl říct něco ke struktuře této zprávy. Po úvodu následuje pět kapitol A, B, C, D, E. Kapitola A ehm, zahrnuje obecná, ehm, obecné závěry, ehm, některé, některá témata, která se zmiňují v první kapitole zprávy účetního dvora. Jedná se zde o nesrovnalosti, mechanismus nápravy a tak dále. Kapitola B je o specifických zjištěních, odráží to, co zmiňuje účetní dvůr v oblasti výzkumu, občanství, vnější pomoci, ekonomických a finančních záležitostí a tak dále. A potom následuje nový prvek. Jsou zde kapitoly C a D. A tyto kapitoly budou součástí, pokud odložíme rozhodnutí o absolutoriu. Návrhy usnesení a pokud tedy odložíme absolutorium, návrhy usnesení budou stanovat důvody pro odložení a ty jsou právě zmíněné v, v C a D. Zde se hovoří o tom, co by dále v kapitole D se hovoří o tom, co by komise měla udělat. To tedy v případě, že dojde k odložení. Pokud udělíme absolutorium, kapitola C a D, stejně tak jako všechny pozměňovací návrhy, odpadnou. A poté následuje kapitola E. Já samozřejmě chápu, že komise doufá, že kapitoly C a D nebudou hrát žádnou úlohu v konečném dokumentu. Ale to je to jenom krátce na úvod, proč tady máme toto rozdělení na kapitoly. Nejdříve bych chtěl poděkovat komisaři Šemetovi za to, že byl velmi, velmi aktivní a pomáhal nám nacházet odpovědi, pokud jde o budoucí politickou strategii o to ve zprávě jde, jak by se tyto věci měly řešit v budoucnosti. A několikrát jsme zmínili, že už 16 let máme negativní prohlášení o věrohodnosti a navzdory tomu už komise Barroso 1 měla strategický cíl mít pozitivní DAS prohlášení o věrohodnosti, ale nepovedlo se to. Proto v některých kapitolách jsou proto jsme měli některé otázky a já jsem velice rád, že pan komisař hned od začátku se snažil odpovědět na tyto otázky a my jsme ve spolupráci pokračovali, protože naším cílem samozřejmě je věci zlepšit. To je ale možné pouze tehdy, pokud se nám tedy podaří dosáhnout výsledku. A Já bych zmínil šest kroků. A první věc už jsme diskutovali také s předsednictvím rady. Jedná se o národních prohlášeních o řízení. Musíme jasně poukázat na to, že toto je velice důležitý bod mezi požadavky parlamentu. Jde o národní prohlášení, která budou podepsána ministry financí. Nicméně, Vypadá to, že je velice těžké něco takového prosadit na politické úrovni. Nicméně zdá se, že jako první krok první krok by se nám to mohlo podařit na manažerské úrovni. A já vám gratuluji, komisaři Šemeto, že jste přišel se seznamem eh, jasných kritérií, který jste dnes ráno rozeslal všem členům tohoto výboru. Jsem vám za to velice vděčný. Je to seznam jasných kritérií, u kterých očekáváte, že je členské státy budou splňovat ve chvíli, kdy budou navrhovat své vlastní prohlášení na manažerské úrovni o tom, jak vydávají prostředky EU. Začal jste tabulkou, ve které byly zmíněny čtyři členské státy, které dodaly nějaké informace, ostatní členské státy dodaly mnohem, mnohem méně informací, takže máme určitý přehled, jak na tom jsme. Zmínil jste také to, jak tyto členské státy plní kritéria, která jste stanovili. A já bych vás chtěl požádat, abyste v tom i nadále pokračoval, aby i další členské státy poskytly informace. To je velmi zásadní, ale je to pouze první krok a my bychom vás chtěli požádat, aby jste to zohledňovali také v budoucím finančním nařízení a budoucím víceletém finančním rámci. Druhý bod se týká větší odpovědnosti komise, především kolegia, pokud je o schvalování té syntetické zprávy nebo té schrnující zprávy a také výroční zprávy. Já se musím omluvit komisaři Hánovi. A musím vám říci, že když jsem mu předložil výsledky zprávy o, výroční zprávy o aktivitách, vypadalo to, že v tu chvíli nebyl informován o znění, ale věděl, jak eh, ta věc funguje principiálně, takže já to zohledňuji. Je ale jasné, že je potřeba, aby komisaři byli odpovědnější, aby bylo jasné, co dělají, protože jsou to oni, kdo je nakonec politicky odpovědný. Já velice vítám, že o tomto tématu se hovořilo v kolegiu, že to zmínil sám předseda komise a že a byl vypracován vnitřní dokument, ve kterém se stanovuje, že všichni komisaři musí být informováni ze strany generálních ředitelů, pokud jde o nějaké problémy, pokud jde o nějaké výhrady, a to přinejmenším jedenkrát ročně. Nicméně bychom byli rádi, aby v té schrnující zprávě jste zhodnotili zda členské státy vydávají peníze správným způsobem, evropské peníze tedy. Já se domnívám, že e, tato schrnující zpráva je dobrým místem, kde by byla určitá tabulka o tom, jak e, plní požadavky jednotlivé členské státy. Další bod se týká přerušení a pozastavení plateb. Přerušení plateb z EU, to je nový bod, který zavedla komise. Já vám mnohokrát děkuji, že jste postupoval velice otevřeně a transparentně, že jste eh, předložili seznam přerušení pladeb eh, pro rok eh, v roce 2010. Já jsem to zmínil, když zde byl pan Becksheim. Ukázalo se, že veškeré platby byly veškeré platby Velké Británie byly pozastaveny v roce 2010. Tato informace je právě z tohoto seznamu. Je to nový nástroj, který funguje od roku 2009, nebo který zasahuje eh, jenom eh, do roku 2009. A dříve ale také docházelo k politickému přerušení plateb a my bychom byli rádi, aby a seznam takovýchto politických přerušených pladeb eh, byl k dispozici. Vy jste řekl, že takovýto seznam k dispozici bude. Nicméně potřebujeme určitý automatický postup eh, pro evidenci takovýchto přerušení nebo pozastavení plateb. Já bych byl rád, aby existovala jasná kritéria pro to, kdy může být eh, platba přerušena. Je potřeba, aby to tam bylo formulováno, že by platba mohla být přerušena. E, spíše tímto způsobem. Největší problém je navracení prostředku. Předsednictví rady se tohoto tématu dotklo. Vy jste o tom hovořil v dopise, který jste nám rozeslal Řekl jste, že nám pošlete memorandum, kde bude přehled všech finančních korektur v minulosti. A mě by ale také zajímalo, kolik peněz se nakonec vrátilo. Já se domnívám, že ta suma bude nakonec relativně malá. A to by vedlo Eh, k tomu, že se potvrdí domněnka, že daňoví poplatníci platí dvakrát. Eh, nicméně to uvidíme až poté, co budeme mít k dispozici memorandum a to by mělo být v dubnu. Další bod se týká hodnotících zpráv v budoucnosti. A eh, to se vztahuje na článek 318 Lisabonské smlouvy. A něco takového bude poprvé publikováno v roce 2011 za rok 2009, 2010. Děkujeme, že jste se zavázal, že vypracujete kritéria. Nezměnil jste klíčové ukazatele výkonu. Nicméně jste zmínil každoroční diskusy o um, výkonnostních auditech. Vy jste ale ještě neodpověděl na otázku. Já doufám, že na ně odpovíte. Zda bude nějaká specifická kontaktní osoba odpovědná za uh, tento výkonnostní audit. A my bychom chtěli vyzvat Evropský účetní dvůr, aby sehrál rozhodující roli při hodnocení vaší hodnotící zprávy o výkonnostních auditech. A my určitě uvítáme každoroční diskusy o výkonu. A poslední bod se týká zjednodušování. Já velice vítám, že jste se opět zavázal, že předložíte pokyny pro zjednodušování. Vím, že eh, Zjednodušování by mělo být eh, zohledněno především ve finančním nařízení, které bude předloženo na konci června, začátku července. Ale do té doby bychom vám asi mohli nebo měli udělit eh, absolutorium. Takže by bylo dobré, aby už předtím jste nám poskytl nějaké specifické příklady o tom, jak a kde chcete provést zjednodušení. Vážení kolegové, jsem velice rád, že vás mohu informovat, že vyjednávání s komisařem Šemetou a jeho um, oddělením a jeho kabinetem probíhají velice dobře. Dobře, postupujeme, ještě eh, všechno se nevyřešilo, to si můžete také přečíst v dopise, který jste dostali. Nicméně jsem přesvědčen o tom, že komise je na dobré cestě a že do konce března nebo před hlasováním zde ve výboru eh, ty zbylé body dořeší. To je důvod, proč jsem nechal otevřenou otázku, zda udělit či neudělit absolutorium. To je tedy tak, také způsob, jak uvítat eh, ten, to dobré směřování vyjednávání. Eh, nicméně chci, abychom měli otevřené obě možnosti. Chci vám ale říci, že vyjednávání probíhají velice dobře, ale jsme teprve na půl cesty. Ještě nám kus cesty zbývá. Eh, Děkuji. Pane zpravodaji, chci také poděkovat panu komisaři za to, že nám zaslal ten dopis, který je nesmírně užitečný. A nejprve dám slovo účetnímu dvoru. Paní Kadiu Jejt. Chcete zareagovat na slova zpravodaje, prosím? Děkuji opět Účetní dvůr se nechce vměšovat do politické diskuze, zdali dát absolutorium či ne. To není naše oblast, ale jsme velice rádi, že můžeme k diskuzi přispět. Eh, nemáme žádný velký problém ohledně toho, jak eh, ten eh, návrh usnesení reflektuje zjištění našeho orgánu a děkujeme zpravodaji za rozsáhlou diskuzi, kterou jsme s ním na toto téma mohli vést. Děkuji. Děkuji. A slovo má pan Šemeta. Pak máme další dva řečníky na seznamu, mimo jiné paní Ivanovu, a pak tedy dáváme slovo panu komisaři, aby obhájil své stanovisko a aby zodpověděl eh, další otázky, které položil pan Chacimarkakis. Markakis. Děkuji, pane eh, předsedo, pane zpravodaji, kolegové. Od předložení zprávy účetního dvora eh, v listopadu 2010 byl navázán velice úzký a plodný, diskus, plodný dialog s vaším výborem. Návrh usnesení zahrnuje celou řadu otázek, eh, na které e, samozřejmě komise vyčerpávajícím způsobem odpoví. Pro účely dnešní diskuze bych se zaměřil na odpovědi na šest bodů e, podle odstavce 113 návrhu zprávy a já jsem ve čtvrtek v tomto smyslu poslal i dopis panu předsedovi a zpravodaji. První věc se týká e, zavedení e, e, těch mandatorních prohlášení, mážerských prohlášení členských států. Takže my zde mm, jsme dospěli hlavně k závěru, že v této fázi ta národní prohlášení mm, poskytují pouze částečně informace, které komise potřebuje, aby mohla Eh, eh, se ujistit o, o mm, managementu. Takže teď jde o to, aby eh, ten proces mm, těch prohlášení měl větší přidanou hodnotu a proto my jsme se zaměřili na ty zásadní věci, které jsou v tom návrhu a které i se týkají novelizace finančního nařízení. To znamená, národní akreditované orgány budou vydávat ta národní prohlášení s tím, že to musí být podloženo ale rozsáhlou zprávou a nezávislým auditem rovněž. Proto bych chtěl, abyste podpořili tento nový nástroj odpovědnosti, eh, až se bude jednat o finančním nařízení. A mm, tento nový proces se potom vyhodnotí a komise a parlament budou tlačit potom lépe na členské státy, tak aby s veškerou, váž- s veškerou vážností přistoupili k tomuto nástroji pro politickou zodpovědnost. Druhé téma se týkají struktury komise, manažerské nebo správní struktury komise. To je i reflektováno v té souhrné zprávě. Spravodaj v návrhu zprávy říká, že ideálně tyto eh, tedy zprávy komise by se měly podepisovat na politické úrovni. To znamená dalý komisař a měl by to eh, tedy i kosignovat předseda komise. Eh, komise Eh, eh, jasně dělí úkoly, odpovědnost eh, mezi tou úrovní mm, exekutivní, tedy manažerskou a politickou. To znamená, generální ředitel podepisuje zprávu o činnosti a kolegium komisařů nese politickou odpovědnost tím, že kolektivně přijímá tu souhrnou zprávu, o, která se týká všech činností všech tedy těch zpráv o činnosti. Já ale mm, chápu, že jde vlastně o eh, jed, jednu strukturu, proto eh, bych velice rád, aby generální ředitelé od tohoto roku eh, podepisovali, certifikovali výroční zprávu o činnosti, aby plně informovali příslušného komisaře především o výhradách, které plánují dát do své zprávy o činnosti. Tento pokyn Hm, již je všem znám v komisi a já sám a pan předseda jsme to i zdůraznili na minulé schůzi kolegy a komisařů, jak tyto informace jsou důležité pro jednotlivé komisaře a pro celé kolegium. A také i to bude uvedeno v oficiálním zápisu, který eh, dostane váš výbor. A třetí téma se týká zavedení automatického přerušení plateb eh, eh, pro ty jednotlivé programy. A takže Komise mm, v minulém období si stanovila jasný právní rámec, jak tedy aplikovat to přerušení plateb. A komise aktivně tento nástroj využívá, tak jak i se to ukazuje na seznamu všech těch přerušení eh, za rok 2010. A e, klíčový požadavek, e, ten byl definován tedy e, Eh, strukturálními fondy a účetním dvorem a ten se používá pro vyhodnocování manažerských systémů eh, členských států v politice soudržnosti. Dále pokyny, které se týkají přípravy výročních zpráv činnosti, ty byly doplněny, tyto nástroje, o novou povinnost poskytovat detailnější informace o rozhodnutí buď přerušit nebo pozastavit výplatu plateb a dnes jsme diskutovali o dalších krocích v této oblasti, mm, tak abychom e, co e, nejvíce to zavedli jako automatický systém a budeme diskutovat s našimi spolupracovníky, jak e, postupovat dále v této oblasti. Čtvrtý bod, Eh, to jsou ty eh, korektivní eh, opravné mechanismy. Komise souhlasí se zpravodajem, že správná aplikace pravidel je úplně zásadní právě pro, pro plánování rozpočtu. V politice soudržnosti členské státy musí vybírat zpět všechny neoprávněně vyplacené částky, což se týká finančních korekcí, o kterých rozhodují členské státy, ale také i e, se to týká získávání zpět od finálních příjemců částek. Proto je třeba mít adekvátní mechanismy a to je právě součást e, toho hodnocení e, dodržování pravidel a nyní stávající aplikace tohoto systému je ale teď předmětem pravidelného hodnocení a od tohoto roku se především zaměříme na eh, výkonnost, eh, na míru tedy hm, těch zpětně vymožených částek. Dále my jsme eh, hodně jednali s příslušnými orgány členských států a také chceme vyvinout zvláštní modul, aby bylo možné především kontrolovat ty nejvíce rizikové systémy. A no, komise mm, tuto činnost schrne v memorandu, eh, které bude ale i reflektovat předchozí programovací období. Já do konce dubna toto memorandu pošlu parlamentu. Nyní bych eh, eh, se zaměřil na pátý bod, o kterým hovoří zpravodaj, a to se týká Eh, článku 113 Lisabonské smlouvy a zavedení té hodnotící zprávy. Já chápu, že tento nový nástroj vykaznictví je vynikající příležitostí, jak zlepšit hodnocení efektivity a přidané hodnoty evropských programů a aktivit, a to především, eh, poněvadž se zde zavádí klíčové ukazatele výkonnosti. Do konce března komise předloží nástin Eh, budoucí takové zprávy, hodnotící zprávy eh, ve smyslu zmíněného článku smlouvy o fungování EU. Issue... A poslední šestý bod, to je eh, návrh zpráv, to je to, že zpravodaj hovoří o tom, že bychom měli zajistit, že ty programy a mechanismy jsou realistické a co nejvíce jednoduché. Jak asi víte, zjednodušení to je Eh, velký závazek komise. Nedávno to komise zopakovala ve svém sdělení o revizi rozpočtu a komise také předložila k tomuto velice ambiciozní návrhy, eh, které budou reflektovány eh, v novém finančním nařízení. Zjednodušení to je podstatná součást i vyjednávání o budoucích programech. Komise již pracuje na různých alternativách, jak zjednodušit pravidla s cílem usnadnit eh, účast všech aktérů při eh, implementaci další generace programů. A mm, mm, mm, proto i eh, vydáme pokyny pro zjednodušení. My připravujeme tedy pokyny pro příští finanční období, tak aby celá komise mm, koherentně přistupovala k tomuto e, úkolu zjednodušit pravidla. Závěrem bych vás chtěl informovat, že naše analýza nám již ukazuje, že omezený počet členských států e, představuje dost e, velký počet výhrad, které má generální ředitel ve své zprávě o činnosti a také i mm, těch několik států představuje právě to gro těch přerušení plateb či odkladu plateb. Je třeba z toho vyvodit určité závěry a zaměřit se právě na ty nejslabší orgány. A to především je třeba jim mm, zlepšit pomoc, ale také i jednat preventivně to znamená eh, přerušení po zastavení plateb a i potom eh, eh, tedy ex post jednat, to znamená mm, ta korektivní opatření a komise k tomuto bude přistupovat. A já jsem vám tedy teď představil konkrétní kroky a opatření, které komise hodlá přijmout v reakci na ty hlavní obavy, které jsou vyjádřeny v návrhu zprávy. Doufám, že vám toto pomůže přijmout dobré rozhodnutí, eh, poněvadž eh, zde na stole, eh, stole máme tedy tyto dva scénáře. Děkuji. Děkuji, komisaris. Bedankt Děkuji, pane komisaři, děkuji za odpovědi. Domnívám se, že jsem vlastně svědkem toho, že šlo o velice intenzivní účetní období, máme jistou zkušenost, již jsme provedli několik absolutorií, udělili několik absolutorií, došlo k výměně mezi komisí a spravodajem a tato výměna byla nesmírně intenzivní. Pan eh, Šemeta se velmi snažil, ale mnoho dalších komisařů se také snažilo navázat kontakt se spravodajem a stínovým spravodajem. Musím tedy s velkou radostí konstatovat, že komise celou záležitost považuje za velice důležitou záležitost. Pan Filera, pak paní Ivanová. Když jsem před 6 lety přišel jsem do parlamentu. Nelíbilo se mi, jak lidi Eh, začali mluvit, když se přihlásili o slovo, říkali eh, úžasný zpravodaj, děkujeme zpravodaji eh, a děkujeme komisi, komise je taky úžasná, ale potom řekli ale a následovala kritika. Mně se zdá, že dělám Eh, v podstatě to též. Nevím, jestli je to tím, že už jsem tady šest let, nebo skutečně tím, že zkrátka to tak je. Já prostě děkuji panu Chatce Marka Kisomu eh, za jeho práci, za to, co řekl, protože já s tím do značné míry souhlasím a také děkuji komisi, protože myslím, že je zde skutečně vědět plodná spolupráce. Je krásné vidět, že eh, postup eh, týkající se absolutoria eh, se v podstatě řeší ještě předtím, než budeme hlasovat. Právě díky těmto vyjednáváním. A celá řada věcí se řeší. Ale a nyní následuje to, ale bohužel to bude trochu delší. Já se budu soustředit také na tu část D. Vždy je možné hovořit o tom, zda ty dokumenty, které chceme byly předloženy, zda něco takového je dostatečný argument pro odložení absolutoria či nikoli. Ale já si myslím, že bychom se měli především podívat na ten obsah a na to, co si myslíme o tom obsahu. na který zpravodaj poukazuje. Bod jedna, pokud jde, se týká eh, národních prohlášení o řízení. O tom jsme hovořili dlouho a shodli jsme se na tom. Je těžké říct, že to je něco, co chceme od komise, protože víme, že to chceme především od členských států, ale zároveň si myslím, že je třeba říct, že komise může dělat více. A toho jsme svědky. Já velice eh, vděč, jsem velice vděčný eh, za ten dopis, který nám komise poslala a je vidět, že komise je ochotna dělat více, že zde existuje určitý prostor pro další pokrok. Um, vím, že my zde musíme hovořit o výzvách, pokud jde o tato národní prohlášení o řízení. V členských státech to bude představovat někdy problémy. Máme federální státy, máme zde problém s načasováním, jak dlouho by to mělo trvat, aby um, to byl použitelný a relevantní nástroj. A v neposlední řadě otázka podpisu. Já bych byl velice rád, kdyby ve Švédsku švédský minister financí něco takového podepsal. Ale e, to má v podstatě symbolickou hodnotu, nebo nechce, aby to mělo jenom symbolickou hodnotu. Já chci, aby to mělo hodnotu e, kvalitativní. Ale tím si nejsem jistý. Myslím si, že je zde důležité především, aby věci byly jasně definované, jak by takovéto prohlášení mělo vypadat a není podle mého názoru třeba klást takový důraz na podpis. Další, dále ta zpráva o činnosti. Ano, pokud chceme, aby ministři financí podepsali národní prohlášení, bylo by logické, aby komisaři podepsali eh, zprávy o činnosti Na druhé straně můžeme hovořit o tom, jestli to zvýší odpovědnost. A jestli to tedy zvýší odpovědnost komisařů, nebo jestli to stále bude otázka generálních ředitelů. My chceme, aby ty zprávy o činnosti byly něčím, co se stalo skutečně podstatným dokumentem. a Chceme, aby v těchto zprávách, eh, díky této zprávě probíhala větší spolupráce mezi komisařem a generálním ředitelstvím. Bod C se týká eh, přerušení a pozastavení plateb. S tím naprosto souhlasím, to je zásadní věc. To můžu podepsat. Otázka je, jestli by tam, jaká by tam měla být ta formulace, jestli by tam eh, mělo být, eh, mohly by být pozastaveny ty platby nebo měly by být pozastaveny. Protože pokud by tam eh, bylo, měly by být platby a pozastaveny a komise by je nepozastavila, potom bychom my se toho mohli dovolávat. Já se domnívám, že by zde měl ale být určitý manévrovací prostor. Bod D je také velmi důležitý, eh, ten se týká eh, korekcí úprav. Bod E se týká nového systému, nového článku 318. Já se domnívám, že je zásadní eh, dosáhnout toho, aby ty klíčové ukazatele výkonnosti fungovaly. Já ale nedokážu zdohno, zhodnotit, eh, do jaké míry něco takového bude přínos. Ale myslím si, že je to eh, dobrá věc. A poslední bod F. Je těžké být proti nějakému novému logickému um, využívání peněz, ale zároveň je těžké uh, tu logičnost toho zhodnotit. Možná bychom uh, mohli hovořit o tom, jestli eh, by v této zprávě mělo být něco, co je skutečně měřitelné, eh, dosažitelné, naplnitelné. Eh, vím, že zde jsou někteří poslanci, který, kteří chtějí řešit otázky zaměstnanců. Vím, že zde jsou na to různé názory, takže to není pod bodem D, ale určitě se k tomu ještě vrátíme. A další otázka eh, je disciplinární postup komise a tak dále. To je také něco, o čem budeme muset hovořit. A komise nám poslala dopis, ve kterém jasně ukazuje, že chce naplnit své závazky, že chce, aby tento postup o udělení absolutoria byl krokem správným směrem. Já se domnívám, že jsme se zde skutečně vydali správným směrem a zdá se, že jsme se shodli na těch základních věcech, které jsou ve zprávě stanoveny. Myslím, že to vaše ale bylo přijatelné. Paní Ivanova? Děkuji, pane předsedo. Nejdříve bych chtěla poděkovat zpravodaji za ten ohrem, ohromný objem práce, který doposud odvedl. Děkuji panu Chacimarkakisovi, ale děkuji také komisaři. který nám umožnil lépe identifikovat nedostatky v implementaci evropského rozpočtu. Děkuji ale také médiím, která nás upozornila na některé nedostatky a myslím si, že i média mohou přispět ke zlepšení naší práce. Obecně myslím, že zde už většina věcí zazněla. Christopher uh, hovořil o těch názorech EPP k těm šesti bodům, takže já to nebudu opakovat. Já bych jenom chtěla říci, že souhlasím s tím konstruktivním kritickým přístupem zpravodaje. A chtěla bych uh, skutečně uznat ten pokrok, kterého bylo dosaženo ve srovnání s předchozími lety. Takovýto pokrok se odráží jasně ve zprávě Evropského účetního dvora. Já děkuji za snahu o zlepšování systému. Také vítám ty snahy komisaře v posledních dnech, kdy se nám snažil představit své reakce, své odpovědi na otázky Evropského parlamentu. A víme, že chybovost v oblasti soudržnosti je více než 5 ale už třetí rok tato chybovost klesá. Kromě těchto šesti bodů, o kterých se zde hovořilo, ehm, bych chtěla říci, že ráda předložím některé pozměňovací návrhy. E, za prvé se to bude týkat e, rozvoje efektivních kontrolních systémů. Já souhlasím s návrhem zpravodaje že je třeba stimulovat tento proces tím, že by měly být eh, zavedeny pokuty. Ale zároveň bych chtěla zdůraznit, že potřebujeme více specifických informací od komise, pokud jde o kvalitu kontrol v členských státech, v jednotlivých členských státech a v jednotlivých politických oblastech nebo oblastech politiky, protože jinak nebudeme moci zhodnotit, jak tyto kontrolní mechanismy fungují v členských státech. Protože vysoká chybovost může například znamenat, že kontrolní systémy fungují správně a nízká chybovost eh, může znamenat, že kontrolní systémy správně nefungují. Eh, takže je potřeba, abychom k tomu měli údaje. Další bod eh, vyplývá ze zprávy OLAFu z roku 2010 o aktivitách v roce 2009. Zde se říká, že Eh, je stále více důkazů o tom, že eh, podvody v rámci strukturálních fondů jsou často eh, plánované a organizované a že to není jenom náhoda. Já si myslím, že to je skutečně znepokojující a že bychom měli proti něčemu takovému bojovat. Měl by to, měla by to dělat komise členské státy OLAF. A v neposlední řadě je zde otázka načasování absolutoria a urychlení celého postupu. Já stále ještě nevím, jak vysvětlit eh, našim voličům, proč eh, zde nyní v roce 2011 hovoříme o absolutoriu z roku 2009. Eh, urychlení nejenom posílí transparentnost, ale zároveň umožní to, aby včas odpovídající instituce učinily nutné kroky. Takže to bylo stručně to, co jsem chtěla říci. Děkuji, paní Ivanova. Pan Žarbondi. Mnohokrát děkuji. Kolegyně, kolega Fjellner odešel, ale mě inspirovalo to, co řekl, to, že zde je šest let a už převzal některé ty zvyky tohoto parlamentu. Já zde nejsem tak dlouho, ale inspirovalo mě to. Protože postavme se k tomu čelem ty údaje, které máme o vydávání evropských peněz, ukazují, že e, žádný parlament, žádný poslanec Evropského parlamentu by neměl udělit absolutorium s ohledem na tato čísla. Ukazuje se, že to bylo horší v minulosti, že se situace zlepšuj, zlepšuje, takže je zde e, tento zvyk, že akceptujeme tyto, tato negativní špatná čísla, ale Buďme upřímní, něco takového bychom neměli dělat, protože ta čísla nejsou dobrá. Já se snažím nepřizpůsobovat uh, tomu způsobu, jak se zde pracuje a snažím, eh, být, snažím se být do jisté míry radikální. A zajímalo by mě, jestli skutečně potřebujeme tyto malinkaté kroky pro to, abychom eh, dosáhli zlepšení dalšího procenta, anebo bychom skutečně měli vidět realitu takovou, jaká je a eh, říci, že potřebujeme radikálnější změny abychom se mohli podívat do očí našich občanů. Musíme skutečně se tomu postavit čelem. Nikdo nemůže schválit takováto čísla, která máme před sebou. A já během slyšení před rokem a půl jsem na komisaře měl stejnou otázku jako nyní. Národní prohlášení. Neměli bychom v této oblasti být radikálnější a nutit členské státy. Nyní máme Lisabonskou smlouvu, členské státy mají více odpovědnosti. Uh, státní tajemník se schovával za smlouvu. Já bych možná spíše řekl, že se schovával za starou smlouvu, protože eh, díky Lisabonské smlouvě členské státy mají více odpovědnosti. Takže měli bychom být přísnější, pokud jde o eh, národní prohlášení a o zprávy o činnosti v Evropské komisi. Já se domnívám, že je nutné, aby komisaři převzali více politické odpovědnosti, stejně tak jako členské státy. Myslím si, že bychom měli být radikálnější. A neměli bychom dělat jenom tyto malé nenápadné krůčky. Nederlandse leeuw. Um, ik twijfel nu eventjes. Laat ik eerst misschien... Uh... Jsou to slova mladého nizozemského lva. Nevím, zda chce pan komisař zareagovat. Myslím si, že mu dáme tuto příležitost a potom zpravodaj ukončí tuto diskuzi. Actually, uh, the most of, uh, uh... Ano, vlastně eh, většinou jsme slyšeli pouze spíš připomínky k tématu. To, co řekl pan Freiner, pokud jde o to zdali ten systém těch podpisů, zdali to je ten postoj nebo ta cesta. Já myslím, že nejprve eh, eh, zavedeme tedy ta roční tedy prohlášení, eh, která se týkají tedy všech témat, které jsme vám předložili na papíře a mně se líbí prohlášení Nizozemska, ale i to prohlášení Nizozemska neúplně eh, reflektuje to, co je třeba pro to prohlášení, pro to ujištění o ujištění. Takže mm, proto na to musíme pracovat a víte, že někdy to sice politicky je hezké požádat ministra o podpis, ale předpokládejme, že minister podepíše a podepíše, ale jak si e, to, e, co komise potřebuje, to, je, e, to jsou ty podklady, ty detaily a ten obsah a to je to, co my potřebujeme pro to prohlášení. A o co jde? Tady je, že aby ty eh, mm, podstatné mm, prvky, které my předkládáme jako takové ty základní body, aby tam byly, aby byly eh, eh, a aby byly i mm, zakotveny v návrhu finančního nařízení. A zde bych vás požádal o vaši podporu, abyste podpořili a přesvědčili radu, že přijmete ten článek 56 návrhu finančního nařízení tak, jak zní. Já vím, že v radě ještě probíhají velké diskuze právě o tomto článku. A až tedy budeme stanovat ten obsah a tu kvalitu těch prohlášení, tak budeme diskutovat potom o dalším kroku o tom, kdo by to měl politicky podpořit, tedy podepsat a podobně. To je další věc, nejprve obsah a kvalita. A podle mě to je asi, jak bychom měli postupovat. Také i pokud jde o tu zprávu, o výroční zprávu o činnosti. Zde Demokracie je sice dobrá věc, ale znamená to i různorodost názorů pozice komise je taková, že ty výroční zprávy o činnosti, pokud je bude podepisovat ta nejvyšší manažerská úroveň, tak to ukládá i pro manažery odpovědnost chovat se mm-hmm, tak, jak mají, řádně. A toto mm, bylo zavedeno již kinokovou reformou. A asi o to tehdy hlavně šlo. Jak eh, zajistit, aby manažeři skutečně nesli odpovědnost, protože před reformou, i když eh, to byla určitá taková politická odpovědnost, kterou měli, tak eh, ve skutečnosti nikdo za nic nezodpovídal. A o to právě jde A e, tady je důležité, aby generální e, ředitel e, informoval svého příslušného komisaře o obsahu zprávy, výroční zprávy o činnosti a i o výhradách, které případně má A tak to i zní ty e, nové pokyny pro generální ředitele. A jde o to, abychom měli i e, širší, detailnější informace o přerušení pozastavení plateb. To je důležitá součást e, i včetně tedy vymáhání neoprávněně vyplacených částek a výhrady generálního ředitele. To tam vše musí být existuje cesta, jak zlepšit kvalitu výročních zpráv o činnosti a já si myslím, že díky těmto návrhům mm, tato zpráva bude nakonec kvalitnější. A asi to byly otázky adresované na mě všechno. Já bych chtěl poděkovat zpravodaji za vynikající spolupráci a za velice dobré návrhy a náměty, jak zlepšit eh, způsob, jak evropské peníze se spravují, protože de facto jsou to peníze našich daňových poplatníků a musíme s nimi řádně zacházet. Děkuji, pane eh, komisaři. A eh, paní Makovej bych chtěla ještě také slovo, ale pan Fierner velice stručně a potom Eh, také ještě zpravodaj. Takže paní Makové, děkuji, pane předsedo. Já připravuji pozměňovací návrh. Já mám velice konkrétní otázky na zpravodaje k návrhu zprávy. První otázka. Ta se týká odstavce 9. Co to jsou specifické okolnosti, které mm, vedou ke snížení míry chybovosti? Dále, jak zpravodaj chce eh, eh, eh, za, jak chce tedy mm, mm, zajistit to, pozdržet ty platby, když ty korekce nebyly provedeny řádně. A dále odstavec 38 zde zpravodaj požaduje striktní revizi kvality IACs. A já se ptám, proč to nemůže dělat účetní dvůr? A čtvrtá otázka, ta se týká odstavce 79 eh, soudržnosti. Mm, zde eh, se hrozí tedy právními kroky, pokud eh, není absolutorium dodrženo. A já se ptám, jako čeho se to konkrétně má týkat. A poslední otázka se týká odstavce 129, kde se to týká eh, výkonnosti hodnotitelů. Takže mm, tam se mm, spíše neměla by to dělat komise účetní dvůr, než vytvářet na to nějaké nové posty? Děkuji. Děkuji. Pan Fielner. Děkuji. Já když jsem si mm, poslouchal eh, komisi, tak jsem eh, zapomněl na jednu horizontální věc. Já Eh, jsem zde byl kritický Můžu paní Chaci Marka Kisovi. Pan zpravodaj zde mm, chce, aby komise eh, novelizovala finanční nařízení a mm, my si myslíme, že on k tomu přistupuje špatně. My eh, máme návrh finančního nařízení a eh, my, eh, naše odpovědnost je tedy nepřepisovat ten návrh finančního nařízení v té zprávě o absolutoriu, ne. Mm, mm, takže mm, naše role je jiná. A, a, a, a Eh, takže já to bych já nepodpořil. Třeba eh, to, když tam hovoříte o tom systému mechanismu přerušení eh, plateb a pozastavení plateb, ale dejme tomu s tím se souhlasit, ale ne to dávat sem, tedy do této zprávy o absolutoriu. Neměli bychom tedy směšovat tu práci na finančním nařízení s udělováním absolutoria. Jinými slovy, děkuji, Jorgo. Eh, chceš zareag- chcete zareagovat na pana komisaře a na kolegy? Takže paní Makovej, já jsem nepochopil tu čtvrtou otázku, ale ty další, na ty bych odpověděl. Za prvé, co to jsou ty specifické okolnosti podle odstavce 9? Možná mm, paní Kajlvajte, ta je jediná, která nám to může vysvětlit, ale rok 2009 tam nebylo tolik výdajů v těch hlavních zemích, eh, které tedy mají normálně tyto výdaje v oblasti soudržnosti a takže mm, tady ten vzorek to byly menší státy, které mají centrální uspořádání a ty federální státy, jako Spolková republika Německo, Španělsko, tam je to vždycky těžší, ano, samozřejmě provádět šetření. Já nevím, zdali jsem oprávně to říci, ale ty prošetřované členské státy Dánsko, Lucembursko, Estonsko a Maďarsko, to byl ten vzorek prošetřovaných států. Maďarsko, ano. Takže Itálie, Francie, Španělsko, Řecko, Bulharsko, Rumunsko, tam, kde se hodně vynakládá prostředku z tohoto titulu, tak ty prošetřovány nebyly. Takže tady to tím míním, ty zvláštní okolnosti. Tam ta míra chybovosti proto klesla. To ano, ale mm, a ano, dobré je to zjištění, že došlo k přerušení plateb v některých členských státech. To, a mm, proto já jako zpravodaj jsem chtěl, aby komise uvedla seznam těch přerušených plateb, protože komise již tento nástroj využila. Ne proto, aby penalizovala, aby ale jasně řekla členskému státu, musíte provést korekci v těch platbách. A já to vítám a proto má smysl takový seznam přerušených plateb. A to je to, co míním zvláštními okolnostmi. Odstavec 19, mm, takže ty tedy probíhající korekce. No, to je tam, když se žádá o vrácení peněz. A já se ptám, jak to funguje. Eh, já eh, tady říkám, že vlastně tím je poškozen daňový poplatník dvakrát. Za prvé komise, nebo soudní dvůr, nebo členský stát eh, například i zjistí nějakou chybu, nebyl oprávněný daný výdaj a řekne, no tady na tom něco nehraje, na tom projektu. A komise tedy potom požádá o to, že ty peníze se musí vlastně získat zpětně prostřednictvím takového zápoštu vůči jinému projektu a tam vlastně ale ta částka je potom hodně nízká. Ale pořád ještě tam musí proběhnout ty korekce. Proto se ptám, jak mít pod kontrolou to, že skutečně dostaneme, budeme schopni inkasovat peníze. Já vím, že to je těžké, protože to reálné inkaso je nízké a takže vlastně ten špatný projekt, ten se jakoby vykoupí jiným <laughs> špatným projektem a potom e, kdo za to zaplatí? Ten členský stát. Takže to, jsou, to je zase z kapes daňových poplatníků. Proto musíme mít pod kontrolou i tu otázku těch e, ještě nedořešených korekcí. Dále AES odstavec 37. Proč AES by neměl provést účetní dvůr? No to je stará diskuze e, kdybychom měli jednu metodiku, tak všechno by bylo snažší. Já nebudu ho teď se pouštět do této diskuze, ale komise e, e, má svoji vlastní metodu, takovou spíš nahodilou, již eh, provádí audit několik let a když to účetní dvůr to dělá, tedy si dělá, pardon, si vždycky prověřuje jenom jeden rok, když to komise několik let, takže Tady to jsou dvě různé metodiky a proto to nemůže dělat účetní dvůr. A dále to byla ta otázka e, toho hodnotitele výkonnosti na nový post. V první diskuzi, kterou jsme vedli s panem komisařem Šemetou, tak ta představa byla taková jmenovat interního auditora, který by byl pověřen tímto úkolem. To by bylo možné pro nás jako parlament Mm-hmm. platí, že my nechceme zasahovat do vašich interních záležitostí. Můžete si udělat, co chcete. Tady nejde o to vytvářet novou funkci, nový post, ale novou funkci, novou funkčnost, protože mm, to je podle smlouvy. Podle smlouvy to má dělat komise. My se ptáme, jak. To chce zajistit, že mm, zajistí tuto funkci, tu, tuto odpovědnost. A teď nejdůležitější otázka je, že asi tady do toho bude vstupovat nově účetní dvůr, protože ten audit výkonnosti, to znamená o užitečnosti, efektivity programu, to je velice politická věc. Takže účetní dvůr možná hm, eh, eh, se stane více politickým orgánem tady a i naše debaty tady se změní ve výboru, protože hodnocení výkonnosti programu, to je věc velice citlivá politická, mm, to je daleko političtější než techničtější. A mm, takže účetní dvůr zde e, mm, bude asi e, hrát novou roli, nebude to, ne, podle mě by to neměl být nový post, ale je to nový úkol, nová funkce, kterou bude, která se bude muset plnit. Ještě bych se chtěl vyjádřit k tomu, co řekla paní Ivanová o těch efektivních kontrolních systémech. Kritérium pro lepší kontroly, to je součást těch tří našich požadavků, které jsme vznesli. Eh, jednak se to týkalo těch nových národních, nebo ne nových, ale tedy těch manažerských národních prohlášení a v tom prohlášení je celá řada kritérií, eh, která by zlepšila kontrolní systémy, to je jedna věc. A další je, to jsou ty základní směry guidelines, které se týkají zjednodušení a potom je toto kriterium pro přerušení plateb. I tady, pokud ty kontrolní systémy nebudou fungovat, tak přerušíte platbu a potom máte několik možností, mm, mm, mm, jak pracovat s těmi kritérii a potom podvody. Mm, o tom hovořil pan komisař Šemita. musíme hovořit o riz- vysokém riziku, protože máte i členské státy, které jsou vysoce rizikové a to víme předem přece, kde lze čekat větší míru podvodu než jinde. Takže asi eh, i mm, mm, vaše oddělení by se tomu měla uspůsobit. Christopher změnil tedy personální zajištění. To je důležitá věc eh, pro vaši skupinu. Samozřejmě my jsme to vzali do úvahy ve zprávě, paní Gresle tam o tom mluvila, ale také se musíme zabývat tím z pohledu proporcionality, protože je to méně než 5 rozpočtu, který se e, přiděluje na personální zajištění. Tady spíše jde přece o to zemědělství, o soudržnost a je třeba se na to podívat z pohledu proporcionality a je třeba E, bojovat tu správnou bitvu na správném místě ve správnou chvíli. A takže to je výbor Libe, který by se tím měl zabývat, e, takže my bychom se tím měli zabývat, ano, ale není to náš hlavní bod. Chci poděkovat komisaři Šemetovi, nejenom vám, ale vašim kolegům, především panu Hánovi, pana Andormovi, poněvadž e, ta diskuze byla velice dobrá a nebylo to uh, úplně hladké vždycky, když to tak vypadá. Eh, když nás posloucháte tady, tak si myslíte, že ano, ale ne. Já si pamatuju, že moji poradci jednou mi eh, eh, mi tedy podsudili takový papírek a tam mi psali, uklidněte se, mm, takže ty diskuze byly často mm, emotivní a tvrdé a já děkuji za vašeho, za váš nový přístup a já vidím dobré kroky, to je důležité. A ještě se musím vrátit k té důvěryhodnosti. Evropská unie a její důvěryhodnost klesly na, eh, bohužel, na velice pozoruhodnou míru a bohužel jsou to i ty metody výdajů eh, členských států, eh, které jsou špatné a často schazují vinu na mm, evropské fondy, ale e, ty členské státy často neplní pravidla, takže proto musíme diskutovat s členskými státy. A jediný způsob, jak s nimi mluvit, je na ně poukazovat prstem. Já se omlouvám, ale to je jediný způsob. Pokud e, britská média, a to jsme již viděli, vidí, že všechny jejich programy v roce 2010 byly přerušeny, No tak e, samozřejmě budou, z toho hned udělají interní britskou diskuzi a tak to bylo, to se stalo. Ale abychom mohli skutečně mm, mm, hovořit eh, eh, o národním kontextu, tak potřebujeme tabulky, statistiky a transparentnost. A proto ve všech našich šesti požadavcích eh, apelujeme na větší transparentnost. A komise již minulý rok tedy začala poukazovat prstem na členské státy, to bylo vlastně poprvé a s tím musíme pokračovat, protože to je jediný způsob, mm, je popohnat k odpovědnosti za jejich jednání. A také chci poděkovat účetnímu dvoru, protože jsme vedli velice intenzivní diskuze a rád bych vám mm, do určité míry i poblahopřál k té nové roli, protože ta bude příští rok více politická. Děkuji. Děkuji raportér. Děkuji, pane zpravodaj. Pan Filner tleská. Paní Češková právě vstoupila, chce asi něco říci. Uh, ano, uh, děkuji, tak jak je zvykem panu zpravodaji. Všechno, co jsem vyslechla, tak eh, s tím mohu souhlasit, zejména právě s důrazem na členské státy, ale dovolím si jednu malinkou poznámku. Nemohu si ji odpustit. Doufám, že to bude i do vašeho jazyka přeloženo přesně. A to je, vy jste ve svém vystoupení, kdy jste velmi dobře poukázal na odpovědnost jednotlivých členských států, jejich národních statistik a dalších možností, jakým způsobem vykazují chybovost a tak dále vůči EU. Ale vy jste použil eh, potom jednu větu, pokud mě byla dobře eh, přeložena, a to je, že my bychom se měli proto eh, již zaměřit na, na místa nebo na státy, kde víme, že lze očekávat problém. A v tomto bych si dovolila trošku nesouhlasit, protože si myslím, že i z roku na rok se i zde na půdě tohoto výboru a vůbec parlamentu přesvědčujeme o tom, že chybovost a dokonce i určitá míra eh, chybovosti, která může eh, být způsobena podvody, i věcí i dalších, nebo respektive různých členských států. Takže tady bych byla ráda, abychom si upřesnili pouze to stanovisko, že e, to, co není jaksi předmětem absolutoria tohoto roku, může být e, diskutováno další rok. Já vím, že ve vašem stanovisku se tyto věci e, nijak objektivně úplně neukazují. Jsem za to ráda, protože se domnívám, že bychom měli jako e, zástupci Evropského parlamentu skutečně být i předvídaví a eh, můžeme předpokládat, že tak, jak se vyvíjí eh, ekonomika v Evropské unii, tak mohou následovat různé státy s různými problémy. To je jenom moje připomínka, jinak znovu, jak říkám, tak děkuji za tuto zprávu a děkuji i panu komisaři. A eh, tím se tedy eh, musím připojit ke kolegovi, který zrovna teď odešel, a který na začátku debaty řekl, což mě velmi pobavilo, že každému se musí poděkovat, ale já to myslím zcela vážně a upřímně. Goed zo, dan eh, komen we aan het eind van dit punt 7. Uh, eh, voor... Takže jsme vyčerpali seznam řečníků bodu 7. Pozměňovací návrhy mohou být předloženy do 7. března, čili do příštího pondělí v poledne a budeme hlasovat 28. Eh, března v Bruselu. A teď přistoupíme k dalšímu bodu Jde o zvláštní zprávu mm, Evropského účetního dvora v souvislosti s udělením absolutoria. Zde byla spousta dokumentů, o nich se debatovalo a které byly přijaty. Poprosím tedy zpravodaj, aby byl stručný a domnívám se, že můžeme opravdu mluvit stručně v tomto bodu. Já se domnívám, že můžeme být stručný. Eh, Vidíte v obsahu této zprávy, že se jedná o 11 eh, jednotlivých zpráv. My jsme eh, přijali doporučení kolegů. Eh, není zde žádná změna. Já jsem vám k dispozici, abych odpověděla na otázky. Dám... Jsou k tomu nějaké komentáře? Není tomu tak. Lhůta v předložení pozměňovacích návrhů opět 7. březen 2011, 12 hodin a budeme hlasovat 28.3. A teď jsem v té svízelné situaci, že jsem zároveň předsedou a zpravodajem, není tu žádný místo předseda. Takže kdo je tady duajenem v našem výboru? kdo Pane komisaři, mnohokrát vám děkuji. Díky za práci, kterou jste vykonal. Děkuji vám za odpovědi a zůstáváme v kontaktu. Bod 9. Tedy udělení absolutoria za rok 2009. Já jsem předložil zprávu. V deseti odstavcích eh, představuje to spoustu peněz. 22,6 miliard za období 2008 až 2013 Hodně bylo využito, především devátý fond. A moje zpráva tady hovoří o deseti momentech. Důležitá je část 2, 3, 4. Jde o neustále opakovanou kritiku, to, že nedošlo k začlenění do rozpočtu Evropské unie, nejde o součást rozpočtu, ale jde o veli- nejdůležitější nástroj, pokud o rozvojovou politiku a je to ostavec 2, 3, 4, které přebírají to, co již bylo řečeno v minulosti. Komise slíbila že celou věc začlení do rozpočtu, čili se obracela na radu a na členské státy, aby se snažili o to, aby počínaje rokem 2014 tento, za to skutečnost se stala součástí evropského rozpočtu. Za druhé, eh, paní Olmajerová no, o tom hovořila. Jde tady o závazek komise, aby 20 pomoci pro rozvoj bylo věnováno na základní vzdělávání a o základní zdravotní péči. Třetí moment. Účetní dvůr ve své zprávě říká, že finanční zpráva 8., 9. a 10. Evropského rozvojového fondu jsou vlastně věrným popisem toho, jak se účty zpracovávají a z materiálního hlediska ty zprávy popisují situaci tak, jak jsme ji, tak jak ji zde máme v odstavcích 7, 8, 9, 10 a 11 eh, nalezneme to, co je ve zprávě účetního dvora. Ale nehovoří se o investičních facilitách, protože i zde je kapitola oddělená kapitola a je tady jeden slabý bod, to znamená mechanismus obrany demokracie. Přebíráme účetní mechanismy a došlo k zlepšení. Hovoří se o Europe AIDS a práci Europe AIDS. Šestý moment, to je odstavec 18 speciální zpráva účetního dvora týkající se podpory poskytnuté západní Africe a pak je tam ještě jeden ožehavý bod. Paní Grefle o tom hovořila zcela eh, správně. Jde o odstavec, kde se hovoří o tom, co děláme o, s úroky, které přináší FED a měli bychom diskutovat o mm, celé záležitosti s komisí, abychom se dohodli. Je tady problém financování personálu, lze to provádět e, na základě toho, co získáme díky úrokům, co nám vynesou úroky. Tak tedy e, o tom bych rád promluvil s komisařem Eh, teď nyní eh, fond 9, odstavec 20 a 22, podpora rozpočtu. Mezitím byla zveřejněna zelená kniha. O tom budeme mluvit příští čtvrtek, a, nebo tento čtvrtek spíše, a měli bychom se obrátit na výbor pro rozvoj. Systém rozpočtové podpory nás nutí k tomu, abychom prováděli další kontroly. Nemůžeme pouze eh, kontrolovat input, ale také musíme kontrolovat kvalitu výsledků, metod, které jsou použity a musíme dávat pozor na úlohu jednotlivých delegací a jejich zaměstnanců. Je tady částka použitá eh, vlastně eh, Světovou bankou, je to nástroj PEVA a finanční zodpovědnost. Eh, to by mělo vést k vyšší transparentnosti. A je tady devá, devátý moment v mé zprávě, jde o kontrolní strategii. Tyto strategie by měla vypracovat Europe Aid Jde o posílenou spolupráci a je tady ještě desátý prvek a to je zpráva 36 až, odstavce 36 až 45. Jsou to investiční facility. přechodné fázy, e, zástupci investorů byli na slyšení a myslím si, že i tady došlo ke zlepšení spolupráce. Musí být tady lepší spolupráce s Evropskou investiční bankou. A já pléduji pro rámcovou dohodu, která by byla spojená s absolutoriem. Poprosím eh, Evropskou investiční banku za to, o to, aby byla transparentnější a zveřejňovala černé seznamy. Už to ostatně dělala v minulosti a měla by vypracovat eh, tato banka eh, takový tým, který by bojoval proti podvodům a já požaduji systematičtější zprávy pro náš výbor. Myslím si, že by to měly být zprávy, které by měly být předkládány eh, častěji než jednou ročně a byly, měly by být strukturovanější. Čili v deseti kapitolách jsem vám předložil sukus této zprávy a žádám své kolegy, aby zareagovali, budou-li potřebovat. Přeji si eh, pohovořit účetní dvůr, prosím. Děkuji za to, že jste mi dali slovo. Chtěla bych jenom říci, že tento návrh eh, odráží naše zjištění správným způsobem a jsem velice ráda, že eh, naše zjištění eh, ve svých zprávách zohledňujete. Přeje si komise pohovořit. Pan Češková a pan Epping chtějí pohovořit. Ještě někdo jiný? Ja, OK. Ja. No, pan Majer. De komisie. En mevrouw jsou? Ja. <clears throat> Děkuji. Nejdříve bych chtěl pogratulovat předsedovi a zpravodaji v jedné osobě k této zprávě. My tuto zprávu vítáme. Nejdříve bych chtěl potvrdit to, co řekl komisař Šemeta. Podporuje zprávu a rovněž chce posílit kontrolu Europe Aid zde se v této zprávě hovoří o nutnosti poskytnout ukazatele pro zbytkovou chybovost nebo pro zbytkové riziko chyb a o to se snažíme. A další věc, která se zde mm, zmiňuje, je rozpočtová podpora. A komise vítá a zjištění, že se věci ubírají správným směrem a že v případě desátého fondu je situace lepší, ale my na tom chceme pracovat i dále. Bod 33 návrhu usnesení. Zde se hovoří o obsáhlém prohlášení o využívání fondů ze strany zemí, které využívají prostředky. Zmiňuje se zde také nástroje PEFA, to je zcela zásadní nástroj pro komisi a my tento nástroj považujeme za velice důležitý nástroj pro naše práci. Je to mezinárodní nástroj a my na něm spolupracujeme s dalšími dárci. My se domníváme také, že je to nejlepší způsob, jak získat přehled o zprávě dané země. Eh, existuje zde hodnocení eh, vládního systému v dané zemi a poté eh, společně s dalšími dárci se řeší otázka, jak v dané zemi být aktivní. Pokud jde o využití úroků z EDF pro administrativní podporu, právní základ je jasný. Komise nemůže využít těchto úroků na pokrytí nákladů na stále zaměstnance. Eh, z právního základu ale také jasně vyplývá, že je možné tyto úroky využít na administrativní podporu. A Já mohu eh, jasně říci, že my samozřejmě respektujeme obě tato ustanovení. A to je, myslím, všechno z mé strany. Poté můžu odpovědět na vaše otázky. Mnohokrát děkuji. Díky. budu pokračovat. Pořadí jednotlivých skupin paní uh, Omerová, stínový zpravodaj. Vážený pane předsedo a zpravodaji, srdečně děkuji za a, dobrý rozhovor, který jsme vedli. Velice vítám tuto zprávu. A, a ve většině oblastí s vámi souhlasíme a považuje za nesmírně nutné, aby od roku 2014 Evropská rozvojová pomoc a všechno, co děláme v této oblasti, a včetně finančních prostředků, aby Eh, všechno tohle spadalo do normálního rozpočtu a ne, aby něco takového bylo schvalováno zvláštním postupem. Je vždy problematické, kdy jsou, ehm, kdy existují zvláštní rozpočty, které podléhají zvláštním podmínkám a které nepodléhají plnému dohledu parlamentu. To představuje problém pro soudržnost politiky a také to představuje problém pro provádění politik. Druhý bod. Eh, chtěla bych zmínit eh, některé věci, které považuji za zásadní, pokud je o rozvojovou pomoc. Za prvé se domnívám, že v oblasti rozvojové pomoci mm, máme zkrátka příliš mnoho oblastí, kde se angažujeme. Jedná se o oblasti, kde které možná nejsou správně vybrány. Samozřejmě existují země, které trpí, které trpí nedostatkem a tak dále, ty potřebují pomoc. Já se domnívám, že zkrátka potřebujeme mít priority, také priority z hlediska obsahu naší politiky. Já děkuji komisaři Píbalksovi, že už to zmínil ve výboru, že e, budou priority v oblasti vzdělávání, zemědělství a a, v některých dalších oblastech, že to zkrátka budou prioritní oblasti a, a ostatní oblasti HALT budou muset jít e, trochu stranou, protože je třeba soustředit se na to, co je nutné pro další rozvoj rozvojové země. A v této souvislosti jsem si povšimla především e, rozvoje v severní Africe. Pokud se podíváme na současné e, události, Myslím si, že je nutné eh, podívat se také na naši politiku, jak pomáháme této oblasti, jak pomáháme této oblasti vytvářet demokratické struktury, hospodářské struktury a tak dále. Jak můžeme této oblasti pomoci, až tam nebudou eh, ti eh, ty autoritářské režimy. Já se domnívám, že tato oblast by měla být naší naprostou prioritou, protože je v našem sousedství a víme, že z této oblasti pro nás existuje také nebezpečí migrace. A když těmto lidem nepomůžeme, tito lidé budou chtít stále ve větších proudech přicházet do Evropy. Takže myslím si, že bychom měli více a příměji pomáhat na místě v severní Africe. A je důležité, abychom mladé generaci dali příležitost eh, dostat se ze zoufalé situace, kde se nachází. To je zásadní cíl. Eh, další věc. Eh, rozpočtová podpora. Rozpočtová podpora mm, představuje hodně problémů. Já tuto podporu příliš nepodporuji a považuji za nutné, aby rozpočtová podpora byla poskytována pouze tehdy, ve chvíli, kdy existuje záruka, že eh, prostřednictvím přípravy projektu, prostřednictvím eh, záruk eh, ze strany vlády bude zajištěno, že se peníze nedostanou tam, kam nechceme, aby se dostaly. Aby ty peníze nebyly zneužívány pro účely, které jsou naprosto proti cílům rozvojové pomoci Evropské unie je nutné, aby byly splněny přinejmenším minimální standardy. Jinak eh, bychom museli používat jiné nástroje eh, rozvojové politiky. další důležitá otázka je, jak nakládat s úroky. já se domnívám, eh, že je třeba mít jasno v tom, co vlastně tedy chceme. E, já jsem se dočetla, že se nejedná o až tak malé částky. Jsou to relativně velké částky, e, takže je třeba podívat se na to, jak se s těmito částkami naloží. a jak mohou být využity. Mě by také zajímalo, jací lidé jsou zde zaměstnáni, jak dlouho e, jsou zaměstnáni, jsou zaměstnáni pouze na určité projekty nebo dlouhodobě. A Jaké, jaká tedy zaměstnanecká místa to jsou, která by měla být z těchto úroků financována a jak dlouho budou financována? Já ještě jednou mnohokrát děkuji zpravodajovi a myslím, že eh, díky této zprávě budeme mít určitý, eh, určité dobré východisko pro eh, udělení absolutoria za rok 2009, 8., 9. a 10. Evropského rozvojového fondu. Mevrouw Paní Češková, prosím. Eh, já děkuji ještě jednou za slovo, pane předsedo. A tak trochu naváži na svoji předřečnici, ale bude to eh, se zaměřením na trochu jiné téma, které je v té zprávě obsaženo. Eh, týká se bodu číslo 5, což považuji za velmi důležitý bod, a to je, aby 20 prostředků přidělených na rozvojovou spolupráci bylo vyčleněno na základní a střední vzdělávání a na základní a zdravotní péči a navážu eh, v tom směru ještě na eh, stanovisko eh, výboru pro rozvoj, kde je zdůrazněno, že je potřeba, aby jsme se zaměřili na zdraví matek. Já bych to dokonce navrhovala nebo respektive alespoň otevřela diskuzi ještě další v této oblasti nebo na toto téma, protože se domnívám, že eh, se to týká zejména v těch oblastech, kam, je, kam jsou tyto finanční prostředky poskytovány, v těchto rozvojových oblastech eh, matek, žen se to týká velmi mnoho neboť eh, všichni víme, že standardy, které jsou zde v Evropské unii běžné, v těchto zemích zdaleka běžné nejsou a možná bychom mohli i toto stanovisko, které mně se líbí a týká se zdraví matek, rozšířit eh, i o sexuální nebo respektive právo na sexuální a reprodukční zdraví protože se domnívám, že se bavíme o eh, takových rozvojových oblastech, eh, kde je potřeba eh, především řešit problémy tohoto typu. A tam samozřejmě směřuje velká část finančních prostředků. Já bych byla ráda, aby směřovala klidně i větší část finančních prostředků, ale tímto směrem, který si myslím, Eh, že skutečně bude eh, jakýmsi způsobem korespondovat eh, tomu, co my jako Evropská unie nebo respektive Evropa jako civilizace chceme. Chceme vysílat i dále do těchto rozvojových zemí. Děláme to prostřednictvím financí, děláme to prostřednictvím nejrůznějších fondů, samozřejmě prostřednictvím uh, Eh, pomoci, kterou poskytujeme. Takže já se domnívám, že vzhledem ke složení obyvatelstva a ke kulturám, které, které naprosto respektuji samozřejmě, ale jenom zamysleme se nad tím, jaké kultury v těchto státech existují, tak eh, pojďme si tady otevřeně říci, že tak, jak je i stanovisko, je to pod bodem číslo 6, kdyby eh, si někdo nebyl jistý eh, ve stanovisku výboru pro rozvoj, tak že by mohlo být rozšířeno i o tento termín. To je eh, to sexuálně reprodukční zdraví. To je můj názor a jinak eh, samozřejmě plně vítám a naprosto musím souhlasit s tím, že bychom měli nejen třeba 20 ale možná i více eh, z, těch, eh, z tohoto fondu poskytnout právě na vzdělávání a zdravotní péči a tímto směrem. Děkuji. Děkuji. A nyní dávám slovo paní Klasen. Já bych se vrátila trochu zpátky. Komise řekla, že eh, je normální, že se zaměstnávají lidé, že se platí z úroku. Mě to trochu znepokojuje. Já bych se chtěla zeptat, jestli na to nějakým způsobem reagovala rada, protože Rada by měla mít především zájem na tom, aby eh, zde byl rozpočet v pořádku. A další otázka je, co jsme se z toho naučili. Ehm, můžeme počítat s tím, že eh, takovýto postup bude mít nějaké dopady, nebo jak to bude? Děkuji. Uh, eh, de Epping. Pan Epping. Dank u wel, meneer de voorzitter. Eh, ehm, Děkuji, pane předsedo. Vyslechli jsem velkou pozorností tuto zprávu a domnívám se, že eh, jde o zcela solidně vybudovanou zprávu, intelektuálně velmi eh, správně zpracovanou a Samozřejmě mohli bychom velice tvůrčím způsobem se podílet na vypracování takovéto zprávy. Došlo samozřejmě ke zvýšení o 64 mezi 8. a 9. Evropským rozvojovým fondem a Eh, je zde absorpční eh, schopnost, která neustále narůstá. Když se podívám na rozvojovou pomoc poskytovanou členskými státy, pak eh, to musíme porovnávat s absorpční schopností. Chceme mm, vydávat peníze na rozvojovou pomoc a někdy nemůžeme. Koncem roku pak jsme svědky určitého pocitu beznaděje, protože Eh, se chceme eh, pokusit vyplatit tuto pomoc za každou cenu, ale myslím si, že bychom v této zprávě měli hovořit o té kapacitě, o té schopnosti tedy absorpce. Eh, dále v severní Africe, této situaci jsme se zmínili, 2. února paní Alstomová na plenárním zasedání v Bruselu řekla, paní Aštonová řekla, že tedy Ehm, ve středozemí ehm, došlo eh, k neúspěchu naší politiky a ne, mm, Zároveň jsme také viděli, že došlo k demonstracím v Egyptu, mm, Egyptě k pádu prezidenta Mubaraka a jde tady o to, zjistit, jaký je náš vliv v Severní Africe. Je tady nějaký pozitivní mm, účinek či nikoliv? Samozřejmě to neodpovídá našemu očekávání a e, my musíme e, zjistit, jaká je, jaké je použití našich fondů v terénu. Dále jste se zmínil o nevládních organizacích já mám určitou nedůvěru vůči těmto organizacím, protože to nejsou žádní svatoušci. Říkáte, že mají svou důležitost, pokud o trvalé udržitelný rozvoj. Je zde speciální rozvoj, eh, speciální zpráva eh, účetního dvora z roku 2009, kdy je řečeno, že nevládní organizace zpracovávají projekty, které nejsou trvale udržitelné a vlastně eh, spotřebovávají miliardy eur, to není malá částka, čili musíme dát pozor na tuto zprávu mm, účetního dvora. Pak je zvláštní zpráva účetního dvora, kde je řečeno, že integrace ve východní a západní Africe není účinná. Vy to říkáte a proto také já se zmiňuji o tom, jak poctivě eh, hovoříte ve své zprávě, ale myslím si, že musíme dávat velký pozor na nevládní organizace. Pokud jde o nadnárodní společnosti, pokud jde o naftařské společnosti, tady také pozor Musíme také dávat pozor na takzvané kwangas. To jsou, eh, tak tomu se tak říká ve Spojeném království. A pokud jde o eh, rozpočtovou podporu, Sdílím kritiku, která byla již několikrát vyjádřena. Rozpočtová podpora přijde o peníze. protože chceme za každou cenu utrácet, čili peníze poskytujeme ve velkém množství, věnujeme eh, peníze na rozpočtovou podporu a vracíme se k neustále stejnému problému. A to je ta schopnost absorpce. Pokud je o africké země, tuto podporu musíme propojit s administrativní strukturou. A pokud jde o delegace, říkáte velice upřímně a poctivě, že ty delegace jsou jenom částečně úspěšné, to znamená, že částečně nejsou úspěšné. Bylo by odpověď, a vy říkáte také, že možná odpověď na všechny tyto problémy je osobnější, Eh, Pan Šmit předsedá výboru, eh, stejně tak jako můj kolega Binekalas, který zná správně, který velmi dobře zná fungování delegací. Možná, že by nám o tom něco mohli říci, ale nevím, zda je řešením, aby tyto delegace se rozšiřovaly, budeme směřovat k jakési mikro, jakémusi mikromanagementu nebo nikoliv. To jsou tedy návrhy, které bych vám rád předložil. Domnívám se, že naše práce musí být propojena s tím, co se děje vlastně na ulici. Především v muslimských zemích. Děkuji, pane Čaci Makasis. Makasis. Bericht. Mnohokrát děkuji, pane předsedo, děkuji za tuto zprávu. Je to velice dobré východisko pro naše diskusy. Já se chci vrátit k té severní Africe. Není to jenom arabský, nejsou to jenom arabské země, vidíte eh, zde o severní Afriku. Mm, otázka je, jak je možné, že celá ta diskuze šla mimo nás. Je to trochu smutné, že Ehm, v situaci, kdy byla potřeba hned pomoc eh, našemu sousedství. Eh, paní ehm, Ashton neboli paní Absent ehm, nereagovala. A otázka je, jak rychle ty prostředky, které jsou v rozvojovém fondu pro něco určené, jak, moho, jak rychle mohou být převedeny na něco jiného. Já se domnívám, že Komise i Evropská investiční banka musí být o něco flexibilnější. U banky, myslím, je to možné, u Komise se nejsem jistý. Já bych eh, rád slyšel odpověď na to, jak eh, rychle je možné dát k dispozici peníze. Pokud jde o EIB, zde je velký problém, že Evropská banka pro obnovu a rozvoj, která sídlí v Londýně, nyní e, asi bude vidět určitou kompetenci pro sebe v severní Africe. A my se musíme zamyslet nad tím jasně, jakou máme strategii. Možná aby komise k tomu e, měla nějakou, e, nějaký nápad. Pokud je o odstavec 9, zde vidím, že se zde zmiňuje EIB. A hovoří se zde o prostředcích, ehm, které nemůžeme kontrolovat. Jsou to prostředky z EEF, z Evropského rozvojového fondu a je zde určitá kritika, ale v té německé verzi přinejmenším ta kritika není úplně evidentní. A já bych ale chtěl jasně poukázat na to, že mi nepřipadá v pořádku, že nemáme přístup eh, k tomu, co banka dělá. A dnes eh, jsme hovořili o EIB. EIB eh, by měla být transparentní, to je zcela zásadní. Kolega Heiste Fries právě odešel, ale interně se eh, v Evropském účetním dvoře uvažuje o eh, katastrofách, o tom, jak reagovat v případě katastrof. Část prostředků je využívána pro řešení katastrof, ať už jde o Haiti, nebo jiné země. Dojde tedy k přidělení prostředků, ale ty přijímající země potom mají problém s tím, aby prokázali, že ty prostředky řádně využili. My tedy příliš zatěžujeme tyto země eh, byrokratickými pravidly. A možná by Evropský účetní dvůr se mohl zamyslet nad tím a předložit návrh, jak by se eh, takovéto předkládání, využití prostředků, toho, jak byly prostředky využity, celosvětově mohlo nějak sjednotit, aby to bylo pro země snažší. Podobná byla situace i v Bulharsku. Je potřeba zamyslet se nad tím, jak je možné rychle a efektivně pomáhat, aniž e, bychom kradli příliš velké e, nároky na tyto země, aniž by, neměli potom, aniž by měli potom problém s audity. Er geen woordmeldingen. Děkuji. Už nikdo jiný nežádá o slovo, takže chci poděkovat všem kolegům za připomínky, návrhy. Pokud jde o rozpočtovou podporu, eh, vyslechl jsem několik připomínek. Vím, že to, co jsem napsal, se dá ještě vylepšit a máme tady zprávu účetního dvora, zpráva, která byla zveřejněna už po tom, co jsem zpracoval já svoji zprávu, pokud je o úlohu komise, jde o úlohu veřejných peněz, pokud je o korupci například. A Eh, možná, že jsem to dostatečně nezmínil ve svém textu, ale eh, text, který jsem napsal, se zabývá zelenou knihou a eh, zmiňuje se o rozpočtové podpoře a uvidíte, že Já jsem, tady nebylo příliš mnoho místa eh, pro právě zmínku o těchto záležitostech, ale eh, pokud jde o stanovisko eh, účetního dvora, já jsem se zmínil proto o té zvláštní zprávě účetního dvora. Van hoe kan je betere zaken formuleren takže ehm, nevím, jakým způsobem můžeme lépe sformulovat některé odstavce, především ty, co se týkají nevládních organizací a jde o to, abychom to dělali eh, zcela vyrovnaně. Byla tady otázka pana Eppinga a pa, paní Olmajerové a dalších. Ehm, jde o statut zaměstnanců, jde o to, abychom lépe pochopili situaci Možná, že ne nyní, ale eh, že by, mm, že by to komise mohla udělat i písemně a možná, až budeme hlasovat 28. března, že dostaneme od komise daleko více informací pro to, abychom mohli buď schválit nebo zamítnout ty dotčené odstavce. Pan Schmidt. Já budu velice stručný. K tomu, co říkala paní Holmeier, pokud jde o to zacílení rozvojové pomoci z geografického nebo odvětvového hlediska, to jsou otázky, které se řeší v zelené knize o nové rozvojové politice a řeší se toto v rámci také příštího víceletého finančního rámce, takže tyto věci um, budou eh, vyřešeny. Zmínila se zde také Severní Afrika. Samozřejmě Evropský rozvojový fond eh, se zde přímo neaplikuje, nicméně eh, ještě tento měsíc budeme. Bude komise hovořit o Severní Africe, o tom, jak pomáhat eh, v Severní Africe a my vás budeme informovat. Pokud jde o jednotlivé země, ehm, celá řada členských států nemá zastoupení v severní Africe a myslím si, že je potřeba dávat pozor na to, aby Evropa nějakým způsobem v této oblasti zastoupena byla. Pokud jde o nabírání zaměstnanců nebo zaměstnance. E, tyto zaměstnanci nejsou trvalé zaměstnaní, soustředí se, se usovázání vždycky na určitý projekt Naprosto to odpovídá vnitřní dohodě s radou, pokud jde o tyto zdroje e, pro zaměstnance. Rada stanovila e, právní základ, který my jsme poté aplikovali. E, k tomu, co říkala paní Češková o ženách, samozřejmě zdravý matek je jedním z rozvojových cílů tisíciletí to je, proč, to je také důvod, proč komise zahájila iniciativu v této oblasti a chce, aby eh, byly vypracovány důvěryhodné plány týkající se důležité otázky eh, zdraví matek. Eh, my Chceme mít eh, jasný eh, přístup, chceme spíše podporovat země, které už přicházejí s určitými výsledky. Eh, nechceme dávat peníze předem nějakým zemím, které možná dodrží, možná nedodrží cíle. Chceme dávat peníze především zemím, které mají jasné cíle a plány. Pokud jde o to, co říkal pan Epping, pokud jde o tu absorpční kapacitu, není zde žádný problém, pokud jde o rozvojový fond. Eh, eh, nicméně otázka Severní Afriky se netýká rozvojového fondu. Weet ik dat hij daar een opiniestuk zal kunnen uitbreien die hij in eh, de Vlaamse kranten. Domnívám se, že pan Epping může trochu rozvinout svá stanoviska ve vlámském tisku. Je tu ještě někdo jiný, kdo by požádal o slovo, tak jinak uzavřeme diskuzi k tomuto bodu. Je tady eh, stejná lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů 7. března ve 12 hodin a budeme hlasovat o této zprávě 28.3. Je něco k Není tomu tak. Takže příští schůze se bude konat příští čtvrtek v 9 hodin. Teda tento čtvrtek, pardon, 3. března. Děkuji vám. Pan předseda také děkuje tlumočníku.